das Wort. Danke, herzlichen Dank für Srdečné díky za toto úvodní slovo. Nyní Christian Preda za EPP. Pane předsedo, paní komisařko, eh, desikrovaná komisařko, pan parlament hodně pracoval na tom, abychom zavedli úspěšně eh, eh, Evropskou službu pro vnější činnost a výsledek je takový dost jaksi vlažný. A jak hodláte pokračovat, eh, abyste skonsolidovala tuto službu, eh, také i hodláte v tomto spolupracovat s parlamentem a především hodláte respektovat eh, i ty závazky, které jsme na sebe vzali před pěti lety, to znamená ve Eh, v osobě vysokého představitele mít osobu, která dobře zná parlament a budete schopna, myslíte, i nám předložit novou eh, strategii pro bezpečnost, eh, kterou zmiňujete i v tom dotazníku, který jsme vám poslali a kdy ji hodláte předložit. Merci. Děkuji. Já začnu pracovat na revizi služby, ano, a zde již e, e, v podstatě e, začaly věci, které jsem zmínila a další. To ještě asi určitou dobu potrvá, protože budeme muset zverifikovat, zanalizovat celou tu strukturu, abychom věděli, co funguje a co nefunguje. Já Eh, tady eh, mám hodně úkolů, ale myslím si, že to bude užitečné, abychom věděli přesně, které mechanismy je třeba změnit, eh, co je třeba v celé té struktuře změnit, co teď se implementuje, co se bude analyzovat, revidovat, abychom zjistili, co funguje dobře. Já to všechno osobně prověřím. A ještě pár bodů k tomuto. Myslím si, že já budu muset pracovat e, i na e, tom lepším mixu uvnitř organizace, pokud jde o personální otázky, pokud jde o e, zastoupení různých státních příslušností, i pokud jde o ten mix těch národních diplomatů a evropských úředníků a možná i budu pracovat na věkové struktuře je třeba i e, zjednodušit e, rozhodovací e, strukturu, tedy hierarchii, a je třeba a pokud jde o zvláštní zástupce představitele, k tomu se ještě vrátím. Já v písemném dotazníku jsem se již vyjádřila k k tomuto eh, návrhu strategie a já myslím, že by bylo dobré tedy příští radě předložit určitý materiál na základě závěrů rady z roku 2013 a na základě tohoto zahájit hm, hm, veřejné konzultace, nejenom tedy uvnitř institucí, eh, konzultace o této strategii, nebo můžeme to nazvat Bílá kniha podobně, a podobně. A mm, měli bychom se tedy zamyslet i nad tedy mm, scénáři, mm, které teď jsou aktuální. Minutku a půl. U té první odpovědi v tom prvním kole by to mělo být jenom minutu a půl. Máte ještě dodatečnou otázku, pane Preda? Ano, paní komisařko, chtěl bych vědět, zda tato nová strategie zahrne také i přehodnocení našich strategických partnerství. Vy jste se krátce zmínila Ruska. Já bych chtěl eh, vědět, jak správně popsat naše vztahy s Ruskem a ale co bychom mohli říct na adresu dalších partnerství, pokud jde o mm, tedy jejich seznam, pokud jde o eh, to, co hodláte principiálně vůči těmto partnerům udělat. Eh, tady eh, nejde o to dobře to nějak popsat, ale jde o to nalézt dobré partnery a dobré strategie. Pokud jde o načasování, pokud jde o tu dobu, tak já myslím, že Eh, asi by nebylo ode mě čestné teď vám říkat nějaké termíny, ale určitě je třeba naší strategii zrevidovat. A nyní svět je úplně jiný, než eh, byl dříve. A já si myslím, že společně, tedy s komisí a s parlamentem, a, hm, tak já si myslím, že všichni dohromady na tom musíme pracovat i eh, pracovat na těch privilegovaných partnerech. Děkuji.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 Dobrý večer. Někteří říkají, že Spojené státy si nepřejí mít silnou Evropskou unii v zahraniční politice a vy říkáte v důst, ve svém dotazníku, že bychom měli hrát centrální roli. Vy jakožto ministrině za Itálii jste byla součástí rady. A jak tedy hodláte zajistit, aby ministři zahraničí Evropské unie vystupovali jednotněji v tomto cíli? A dále. Eh, eh, můžete nám říci, eh, co hodláte udělat jinak než vaše předchůdkyně paní baronka Eštonová. A nakonec, mm, a mm, když mm, ty, kteří jsou tedy experti eh, na eh, medvědy, tak říkají, že asi, eh, když se setkáte s medvědem, tak máte hovořit nahlas, abyste ho zahnali, anebo naopak velice jemně a spíš ustupovat. A když se postavíte tváří v tvář ruskému medvědovi, tak jakou taktiku vůči němu zaujmete? To se mi, tady se mi líbí u vás ve výboru to je důvod, proč <laughs> jsem se zavázala, že k vám budu chodit často, i když je to součást mé práce. A zde, abych zodpověděla tedy na otázku číslo dva. Ano, já budu chodit častěji a já eh, doufám, že s Evropským parlamentem budu mít eh, zvláštní vztah partnerství. Já jako što eh, poslankyně, tak se na to těším. Je to potěšení a je to v mém zájmu, tedy jsem chodit co nejčastěji mm, v nejrůznějších formátech, formálně, neformálně, na zasedání výboru a tak dále. Takže to je odpověď na druhou otázku. A jakožto ministrině, tak podle mě bylo velice frustrující, když jsme trávili hodiny a hodiny, když jsme diskutovali o tom, že odstavec 2 bude odložen nebo bude přesunut po, před odstavec 1 či po, odstavec, po odstavci 6. To, tráv, to tím jsme trávili hodiny a hodiny. Víme, že závěry jsou důležité, a, ale možná čas eh, by ministři mohli využívat lépe. A když e, chceme e, pracovat eh, dobře, tak musíme myslet eh, strategicky. A my máme eh, vynikající potenciál, který můžeme využít. A je třeba, abychom měli pracovní metody, abychom nejenom tedy vždycky doháněli události, ale abychom se snažili anticipovat. A já se o to budu snažit. Pokud je o toho medvěda, tak já nemám z Medvědy zrovna tolik zkušeností, možná někdo ze Skandinávie zde bude mít více zkušeností než já, ale řekla bych, že potřebujeme takový mix takové asertivity a diplomacie. A ta rovnováha samozřejmě bude hodně záviset na tom, jak bude medvěd reagovat. A teď k tomu strategickému eh, myšlení. Eh, eh, ministři zahraničí vždycky nejprve staví národní zájmy na první místa a je třeba tedy na ně tlačit, aby přemýšleli strategicky, abychom skutečně měli lepší evropskou politiku, zahraniční politiku. Jak to budete dělat s nimi? Ano, my musíme opustit ten eh, okruh národních zájmů. Máme přece společný zájem, jinak bychom tady nebyli společně. Přece tak to začala Evropská unie. Je to otázka hodnot i zájmu. A pokud chceme skutečně sdílet, co eh, máme společného, tak eh, je to v našem zájmu přece spolupracovat a je to jediný způsob. A potom asi ta práce bude snažší. Neříkám snadná, ale bude to snažší. Ehm, samozřejmě budou určité oblasti, kde to možné nebude, ale je zde celá řada věcí, které se nám společně podaří udělat a bude to v našem národním zájmu, abychom mm, spolupracovali, abychom mm, prosazovali společné zájmy. Paní designovaná vysoká představitelko, vy jste e, i zmínila tedy Rusko a e, za Putina jako hrozbu evropské bezpečnosti a e, země GCC, Katar, Saudská Arábie, jak jakou roli budou hrát, pokud jde o to financování salafistických skupin a jak zajistíte, aby Turecko skutečně i zabránilo džihadistům, že budou přecházet hranice. A dále je zde konsensus, pokud jde o ISIS, eh, který velice nás ohrožuje, ale eh, zde i vidíme, že členské státy ale jsou více a více rozdělé. Pokud jde o ruskou eskalaci, a pokud jde o to, že oni se snaží vojensky prosadit ten pozemní koridor na Krym a jaké sankce hodláte tedy navrhnout radě, například zastavení eh, přístupu ke SWIFTu, anebo možná apel na členské státy, aby Ukrajině poskytly nezbytné prostředky, aby se Ukrajina mohla bránit. Děkuji za otázky. Za prvé, myslím si, že ten fakt, že jsme jsme vybudovali velké partnerství, velkou koalici, abychom tedy mm, bojovali proti ISIS. To je pozitivní věc. A to začalo vlastně tady v Bruselu. Já jsem byla jednou z eh, ministriní, která eh, žádala 15. srpna, což není normální datum, vůbec v Itálii už vůbec ne, i jinde ne. A my jsme požádali o to, abychom eh, vytvořili společný rámec pro společnou reakci vůči islámskému státu a vůči ISILu a to se týkalo Iráku a Syrie. A vlastně i tím jsme se zabývali potom na e, schromáždění OSN, to je daleko širší formát a určitě to je součást odpovědi na vaši otázku. A teď ty různé aspekty, které máme na stole, nejenom ty vojenské, ale třeba i e, řešení tedy financí, potom je třeba vysílat určité náboženské signály, humanitární signály. To všechno je součást této strategie. A fakt, že hlavní země, které e, e se zapojily do těch úderů, e, a i třeba ten obrázek té ženy z Emirátu, která eh, byla jednou z prvních pilotek eh, a pilotů eh, při té akci, tak to je velice důležitý signál. A to i vytvoří nový rámec pro země Perského zálivu, aby se hrály roli v tomto regionu. Je to velká krize, ale je to určitě i velká příležitost pro různá regionální uskupení, aby začala spolupracovat, protože přece mají společnou hrozbu, kterou musí řešit, mají i společné zájmy. Asi teď nemám čas, abych se mm, e, k tomu více rozhovořila. Ale co jsme zažili v posledních týdnech je neuvěřitelné. Eh, obrovský počet uprchlíků, které přijímá Turecko a počet kurdských uprchlíků eh, v posledních týdnech, eh, kteří se ocitli v Turecku, to je také relevantní fakt. A víme velice dobře, že nakonec role, kterou zde my můžeme hrát, je snažit se usnadnit dialog mezi regionálními mocnostmi. Asi nemám čas na Rusko už. Herzlichen Dank. Srdečné díky. Dodatečné otázky nějaké? ale pak jenom 20 vteřin odpovědi. Eh, pane vysoká kandidát. moje frakce má eh, výhrady k tomu vzniku vůbec té služby pro vnější činnost, ale nyní, když už to máme a zdá se, že paní baronka Aštenová přece jen zanechala určité dědictví ve smyslu ženevských hovorů, které se snaží ehm, zamezit tomu, aby se Irán dostal k jaderným zbraním a aby se vyřešila otázka Kosova. Jak eh, zajistíte, že v tom bude pokračováno a to při tom, aby to bylo nákladově neutrální a jak z toho vznikne přidaná hodnota pro jednotlivé členské státy, než aby se zdvojovaly snahy národních diplomatických služeb. Dobrá, 20 vteřin, tak doufám, že na to navážu. Pokud Rusko chce jít cestou toho koridoru, ten, tak musíme zůstat jednotní. Každý členský stát je jinak citlivý vůči té krizi, ale pokud se nám podaří zůstat semknutí jednak eh, mezi sebou, členskými státy a s jinými našimi partnery, tak to bude ta největší přidaná hodnota, kterou z toho vyneseme. A myslím si, že musíme spíše uvažovat prezentivně, preventivně, než abychom museli uvažovat o tom, jak budeme reagovat. Uh, uh, Děkuji vám. Paní vysoká představitelko, kandidátko, eh, při otázkách eh, na dotazník jste zdůrazňovala jednotu eh, smyslu a konání, abychom posílili správnou reakci vůči externím konfliktům, krizím a aby se Evropská unie stala eh, opravdově globálním aktérem. Což zní krásně, ale čeho jsme svědky? Že EU se neúplně dokáže, si ne, dokáže poradit s tím, když musí řešit více krizí současně a e, vlastně tento problém mají i jiní velicí hráči. A moje otázka zní, jak máte v úmyslu lépe koordinovat e, a e, zlepšit činnost těch analytických a jiných schopností předsednictví rady a Ehm, služby pro vnější činnost, aby to obohatilo schopnost EU nikoli pouze právě reagovat, ale jak jste se zmínila v tom preventivním smyslu. Děkuji. Já už jsem na úvod se zmínila o tom, že ty nástroje máme a máme i politický potenciál a nyní na čem musíme pracovat? Postarat se o správnou politickou vůli, která přijde ve správný čas. Někdy máme spoždění, protože se příliš dlouho diskutuje, někdy máme velice obtížný rozhodovací proces, jiné uvažování na různých stranách, někdy je obtížné, případně nemožné se změnit, i když v podstatě se změnit dá hodně. Ono existuje je krásné evropské slovo anglické streamline a to je klíč. Někdy se zdá, že máme příliš mnoho nástrojů a snad je třeba k tomu přistoupit nějakým racionálním způsobem, sjednotit je, omezit jejich výběr, tak aby bylo jasné, ke kterému sáhnout kdy. A co se týče komplementární povahy těch nástrojů. Podívejme se na humanitární pomoc, rozvojovou spolupráci a dokonce i určité prvky některých jiných politik, které v podstatě s krizí spojeny nejsou, ale přesto mohou v preventivním smyslu zapůsobit tak tady si myslím, že můžeme například podporovat demokracii, demokratické zřízení, obchodní činnost a právě proto potřebujeme lepší koordinaci v rámci komise, abychom si všichni byli vědomi a pracovali na tom, že vše bude zapadat do toho jednoho soudržného košíku těch politik, který musíme vytvořit a propracovat. Ono to možná zní i tak trochu abstraktně, ale pokud bychom se omezili pouze na diskusi o jednom nástroji konkrétním a ta vize bude někde v nedohlednu, tak neustále budeme eh, narážet na nějakou zeď. Nejdříve si musíme tu vizi načrtnout konkrétně před očima a posléze volit ty nástroje podle toho, který zrovna potřebujeme. Tak to půjde lépe. <clears throat>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 Dobrý večer, paní Mogherini. Já budu hovořit německy. E, sama jste už vlastně zmínila a na posledním zasedání, e, když se hovořilo o tom, že Rusko už vlastně není žádným strategickým partnerem pro EU. Mnozí zde v této místnosti to vítají pro mě a mou frakci. Spíš z toho vzniká celá řada praktických otázek, jak má Rusko jako jeden z klíčových hráčů a důležitý aktér na úrovni mezinárodních vztahů, má eh, dále pokračovat eh, a být zohledňován při odzborování, při přistupování k mezinárodním smlouvám a tak dále. Jak by mělo Rusko být zapojeno, jak si to představujete v rámci Rady bezpečnosti OSN a vůbec v rámci OSN? Jak to tam má fungovat v rámci demokratických struktur? A jak nová mírově střižená struktura z toho má vzniknout, ke které se Rusko bude hlásit, kterou podpoří a mm, což by mělo přinést nikoli pouze eh, už nekonfrontační eh, postoj Ruska s NATO, ale přímo i inkluzivní architekturu, kterou si samozřejmě všichni přejeme. Thank you. Um, disarmament, non Děkuji. Odzbrojování, nešíření zbraní a kontrola zbraní. To osobně jsou pro mě opravdu klíčové záležitosti. Já už jsem se sama uh, italském parlamentu tím intenzivně zabývala. Byla jsem jedním z prvních signatářů příslušné smlouvy eh, v Itálii a Itálie byla jedním z prvních států, který ji ratifikoval. A tady vás si ujistil, že mám v úmyslu se právě odzbrojováním, nešířením a kontrolou zbraní intenzivně zabývat. A to v propojeném smyslu. Jako jedním problémy a rovněž pojedu na konferenci NTP do New Yorku. Tam si myslím, že politicky musíme investovat opravdu intenzivně, protože to je otázka naší bezpečnosti, to není otázka čistě ideologická. Budeme-li se vážně zabývat odzbrojením celého světa, tak svět bude lepší pro všechny. A e, co se týče Ruska, to zatím nepo, nepodepsalo tuto smlouvu nepodepsalo a musíme se postarat o to, aby se Rusko cítilo součástí toho procesu. Prezident Obama, když minulý týden nebo před dvěmi týdny hovořil na generálním zasedání OSN, se rovněž o tom zmínil, jako o jedné z oblastí, která bude klíčová pro zapojení Ruska, pro další angažovanost Ruska v našem kruhu. A Rada bezpečnosti. Tam víte, nemá OSN pouze jeden náhled na tuto věc. Bylo by to skvělé, kdyby se vše harmonicky zdařilo. Zdá se to obtížné, ale bylo by to ideální. Na druhé straně se zdá, že naši občané se někdy tážou, nepodařilo by se v tom nějak pokročit. Eben überzogen, deswegen verzichte ich jetzt. Protože už jsme přetáhli, tak už rezignuji na doplňující otázku. Děkuji. Paní Mogherini, eh, v evropském sousedství eh, z důvodu ozbrojených konfliktů eh, přicestovává miliony lidí, případně prchá z Iráku, se Syrii a tak dále. Tisíce přišli o život při pokusu dostat se do Evropy a EU plánuje posílit hranice a veškerá opatření k posílení hraničních kontrol na svých hranicích vnějších. Jak budete se snažit o to, aby tato politika neomezovala eh, možnost získat azyl tam, kde je to oprávněné a jak v boji proti teroristům eh, a militárním zásahům se budete stavět z pohledu toho, že Evropský parlament už opakovaně vyjádřil obavy například z používání bezpilotních letadel. Budete zasazovat o to, aby vznikl právní rámec pro využívání dronu, které se jednoznačně eh, podepsali na eh, ilegálním zabíjení některých eh, občanů zemí, kam jsou vysílány. Děkuji o utečencích a žadatelích o azyl. Tam jsem se na začátku zmínila, že jsem 3. října navštívila Lampedusu, to je eh, rok po té tragédii, která se tam odehrála. Pro mě je jednoznačné, že máme jak morální, tak humanitární povinnost chránit lidský život. To jsou evropské hodnoty. Takto se projevíme jako Evropané. Existuje více způsobů a rovněž efektivnější způsoby, jak se toho ujmout, než až čekat, než ti lidé jsou někde na širém moři. Je možné pracovat v jejich zemí původu tím, že se budeme snažit je stabilizovat, předcházet diktátorským režimům, spolupracovat s nimi. Je možné spolupracovat i s transitními zeměmi, které by mohly chránit a pomáhat lidem a například i s pomocí systému Organizace pro uprchlíky, jiných eh, organizací ES, OSN, to by mohlo zafungovat a zároveň musíme vyřešit eh, kořen problému. Podívejte se na Libii, možná když na to nebude eh, otázka, tak se k tomu vrátím. Je to v podstatě nemožné si poradit s tím, eh, s tou frontou těch uprchlíků, eh, pokud si neporadíme s tím, jak to vypadá v dané zemi. U těch bezpilotních letadel. Ano, seznámila jsem se s řešením, které předložil Evropský parlament a domnívám se, že podobně jako u jiných nástrojů, prostředků, vždy záleží na tom, jak čeho využíváme ono není samo v sobě nic buď dobré nebo špatné, spíš způsob nakládání s tou věcí a politika, do které ta věc jakoby patří. Do, doplňující otázka? Ano, mnozí, v mnohých válkách, krizích eh, dochází k páchání zločinu proti lidskosti a mezi jinými i v sousedních zemích. A často se tím musí zabývat různé orgány a popotahovat vyniky k spravedlnosti. Jak vy se můžete zasadit o to, že opravdu spravedlnosti bude učiněno zadost v těch situacích? Tady bych odkázala na historické a z mého pohledu obdivuhodnou úlohu, kterou UE sehrává například v rámci Mezinárodního trestního tribunálu a tam si myslím, že je to účinný nástroj a takto to by mělo i pokračovat. Castaldo. Děkuji, paní vysoká představitelko. V rozhovoru 23. března, krátce po okupaci Krymu, jste hovořila o evropské zodpovědnosti. Říkala jste, že Evropská unie v podstatě nemá společnou politickou linii. I do Ukrajiny jsme přišli pozdě. Nezamysleli jsme nad skutečnými dopady krize. Kdybychom dohodu o přidružení udělali dříve a snažili se to sledit s celní dohodou mezi Ruskem a Ukrajinou, možná by se ty věci vyvíjely jinak. Já s vámi souhlasím, ale eh, je mi trošku líto, že jste změnila pozici v uplynulých měsících a, eh, a Začala jste hovořit o strategickém partnerství mezi Ruskem a EU. Budou s tím souhlasit eh, italští zemědělci, kteří ztratili 100 miliony eur, vy jste dnes vyjádřila naději, že se Rusko znovu stane naším partnerem. Jaké jsou nezbytné podmínky k tomu, aby se to podle vás odehrálo? Děkuji. Děkuji. Ten rozhovor byl z března, pokud jsem tomu dobře rozuměla. A od března do dnes se to hodně změnilo a ne k lepšímu. Rusko mělo různé příležitosti k tomu, aby šla cestou diplomatického nebo politického řešení. Měli jsme různá kola setkání na různé úrovni a já doufám, že to poslední jednání s tím podepsaným protokolem je právě dobrým krokem a že tento protokol bude plně implementován a dodržován. Až bude stažen veškerý vojenský personál Ruska, který je tedy na ukrajinském území a budou kontrolovány hranice. Pokud jde o tu dohodu o přidružení, tak to jsem řekla opravdu banalitu, za to se omlouvám, teď už bych to neřekla. Je pravda, že dialog, který se odehrává teď, ten trilaterální dialog, který slouží k tomu, aby se zmírnilo napětí a aby se dosáhlo toho, že ta dohoda bude výhodná především pro Ukrajinu. Možná ten dialog mohl být zahájen dříve. Teď ho děláme, vedeme, já si myslím, že je to užitečné, mnozí souhlasili s tímto mým hodnocením a myslím si, že to není nic objevného. Myslím si, že je to v podstatě taková banální připomínka. Hovořit o tom dříve by možná pomohlo. Možná ne, protože jsme hovořili o tolika jiných věcech a nebylo to k ničemu, ale možná by to bývalo pomohlo. Určitě teď o tom hovořit užitečné je. Yes, thanks. Volevo chiederle... Chtěl jsem se zeptat, eh, navrat územní celistvosti Ukrajiny je podle vás nezbytná podmínka k tomu, aby se eventuálně zrušili sankce proti Moskvě. Je to přijatelné, protože těžko eh, se Rusko zdá kontroly Krymu. A vracím se k tomu vašemu rozhovoru z března. Co chcete udělat, abyste zabránila tomu, že v budoucnosti členské státy znovu budou uh, přicházet se společným řešením velmi pozdě? Myslím si, že principy mezinárodního práva musí být vždy dodržovány. A to je tedy výchozí bod, ze kterého Evropa a Evropská unie nemůže couvnout. A je také pravda, že všechno, co musíme udělat na Ukrajině, v této chvíli, i dříve, i v budoucnosti, o tom budou muset rozhodovat především Ukrajinci sami. Myslím si, že v tomto smyslu ten ownership především prezidenta Porošenka, který byl před eh, pár měsíci zvolen prezidentem za dobré účasti a s dobrým výsledkem, že to je skutečně centrální záležitost. Ještě tam byla další část otázky, ale já jsem se v tom trochu ztratila. Gentile komisario designato, Paní designovaná komisařko, vy jste řekla ve svých odpovědích, že se zavazujete, že zaručíte konzistentnost mezi zahraniční a vnitřní dimenzí evropské politiky. Dobře, a mám zde dva aspekty. První byl zmíněn i tady. Tím, kdo je zodpovědný za boj proti terorismu v Evropě, ten nám říkal, že je zde velká hrozba, kterou představují tři tisíce bojovníků, kteří se chtějí vrátit do evropských zemí. A návrat těchto bojovníků, možný návrat, to je problém, kterého se obává evropská policie, protože zde neexistuje žádný evropský rejstřík dat a zde vznikají určité problémy, které se týkají také používání dat PNR. Musíme k tomu přistoupit realisticky, protože tváří v tvář závažným hrozbám, jako je tato, o které hovořím, chci také připomenout eh, bývalé italské ministrini, situaci v Kolabrodu, ve Fiumicinu a také to vyloďování na italských březích, kde vlastně polovina těch, kteří k nám nelegálně přijedou, není pod kontrolou italské poezie, po policie. A to je tedy velký problém. A problém evropský a problém italský. Děkuji. Já ještě pořád jsem italskou ministriní zahraničních věcí Říkala jsem si, že i z respektu k Evropskému parlamentu zůstanu Evropskou ministriní zahraničních věcí, dokud se parlament nevysloví. Ale nejsem tedy ministrině vnitra, jsem ministriní zahraničních věcí. A proto musím odpovědět, že problém těch cizích bojovníků, to je především problém prevence, protože my si říkáme, co musíme udělat, abychom zabránili jejich návratu. Ale pokud jsou někde jinde, to není méně vážné. Je to globální problém, který musíme řešit a je to především problém, který musíme řešit ne nějak rigidně. Já si myslím, že by bylo užitečné mít flexibilní, otevřenější formáty, například kdyby ministři zahraničí pracovali společně s ministry vnitra a spravedlnosti, aby se tento problém řešil, aby se dostal pod kontrolu. Myslím si, že to je věc, kterou bychom na evropské úrovni mohli podpořit. Děkuji, ještě stručně. No, Mr. Mrs. Fotiga. Nyní paní Fotiga. Děkuji, pane předsedo. Paní, vysoká, paní kandidátko na vysokou představitelku. Místo bezpečného sousedství, které eh, tam eh, měla naše strategie zajistit, nyní nám na hranicích hoří a v příhraničí, v pohraničí, což znamená, že se tím musíme naléhavě zabývat všemi hrozbami. Jakými způsoby eh, se chcete tou situací zabývat z pohledu politik, unijních politik, v rámci um, možností, které vám dává společná politika bezpečnostní zahraniční a rovněž z pohledu institucí a toho, čeho je EU schopna. Uh, a... Děkuji. Máme mnoho nástrojů a veliký eh, potenciál od eh, vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a Nevyužili jsme toho v podstatě ještě úplně, což ale zároveň je ale pravda i v tom, že doposud eh, taková krize, o níž nyní hovoříte, vlastně nebyla. Což znamená, že budu muset začít spolupracovat s nejrůznějšími zainteresovanými stranami, abychom mohli dospět nějakému řešení. A co se týče dalšího rozvoje naší obrané a bezpečnostní politiky, eh, bude prioritou, nemohu říci, že tím číslem jedna, protože tam jsou už ta místa obsazena, ale bude to patřit do okruhu mých priorit. Nejdříve musíme pracovat na spolupráci mezi obrannými agenturami. A to už se má v rámci FAC a schůzky ministru obrany projednávat v listopadu. Takže tam to musí nastat jako první. Myslím si, že nikoli pouze z rozpočtových, ale i ze strategických důvodů je důležité, aby naše obrané sektory spolupracovaly mnohem těsněji, úžeji. Ano, děkuji jakou máte představu o úloze NATO a spolupráce s USA k obohacení naší společné bezpečnosti. Jak už jsem řekla, my jsme vlastně byli kolegyně eh, v tom parlamentním zhromaždění na to, tak možná si vzpomínáte. Eh, spolupráce v oblasti bezpečnosti s NATO je zásadní. Já už jsem neformálně to naplánovala, i když rozhodnutí bude patřit vám za dva týdny, pokud budete jmenována, že se sejdu s panem Stoltenem a hned na začátku svého eh, volebního období. Samozřejmě, že máme jiné formáty, jiné rozpočty, jinou strukturu a i čas od času jiný přístup k věci. Přesto je velice relevantní ta spolupráce Zmiňujeme-li se o tom komplexním přístupu mezi sebou, tak se musíme zmínit o komplexním přístupu i s našimi partnery a mezi jinými i s NATEM. Uh, um, Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit eh, o konzistentnosti s rozvojovou politikou a humanitární pomocí. Vy jste hovořila o té své roli koordinace v komisi. Jak to vidíte v praxi? Jak budete pracovat s komisařem pro humanitární pomoc, rozvojovou pomoc? Jak eh, dáte priorita, prioritu přístupu, který je založen na potřebách? Hovořila jste o tom, že je třeba hovořit jedním hlasem. Jak toho dosáhneme v EU? To je jedna z otázek, na kterou pravděpodobně odpovím až za několik měsíců. Jak toho dosáhneme? Intence, záměr tady je a pozitivní je, že vidím, že všichni ostatní designovaní komisaři sdílejí tento pocit, ne pocit povinnosti, že to musíme udělat, protože někdo o tom rozhodne, ale mají pocit, že ty věci, které se kolem nás odehrávají, to skutečně vyžadují, že čelíme celé řadě naléhavých záležitostí a budeme pracovat s různými nástroji, které budeme mít eh, k dispozici, anebo prostě neuspějeme. A neuspěje naše politika. Jednotlivé politiky selžou. A to je velký paradox eh, našich politik. Zamyslete se třeba nad ebolou. Máme v tom hodně peněz, víme, co je potřeba, máme různé aktéry, kteří dělají různé věci, ale potřebují nějaké koordinační centrum, aby se zajistilo, že ty věci se udělají tam, kde je to potřeba, kde je potřeba a tak, jak je to potřeba. A někdy prostě potřebujete centrum sítě, aby se ty věci odehrály tak, jak je to nutné. Doplňující otázka. Ano, zmínila jste se o ebole to je velký problém Afriky v současné době. Jak vidíte vztahy mezi EU a Africkou unii v budoucnosti? Máte na to taky nějaký názor? Jak vidíte budoucí vztahy s Afrikou? Jak vidíte do budoucna rozvoj našich vztahů s Afrikou? Já bych byla ráda, kdybychom Afriku považovali nejen za problematickou část protože Afrika má také obrovský potenciál v oblasti demokracie, populace, ekonomiky, energie, životního prostředí, rozvoje i lidského rozvoje. Takže bych viděla Afriku jako partnera, ne jako příjemce našich dárců, ať už se jedná o dary z entuziasmu nebo z únavy. Já myslím, že bychom měli pracovat eh, spíše s Afrikou, než pracovat v Africe. Bernd Lange. Bernd Lange. Ne. Děkuji, pane předsedo, paní Mogherini. V rámci svých nových povinností budete odpovídat i na koherentnost a soulad s jinými oblastmi, například obchod. A k tomu směřuje moje otázka. Jak máte v úmyslu zajistit tu koherentnost, zejména eh, v, v rámci eh, toho bodu 21 eh, politiky o obchodu a jste připravena stáhnout i ty preferenční nabídky v oblasti obchodní, tam, kde po té, co byly podepsány, se ukáže eh, porušování lidských práv, eh, standardů a tak dále, demokracie a svobodné vlády práva. A prosazování obchodních smluv by mělo být snad eh, lépe kontrolováno a sledováno. Jste, souhlasíte s tím? Uh... Děkuji. Toto je jedna z oblastí, kde budeme muset pracovat více nejen s dezignovanou komisařkou Cecilí, ale i s celou komisí. Protože veškeré obchodní dohody a především ty, které jsou pro nás nejstrategičtější, mají různé aspekty. Nejen obchod, ale nejen zahraniční politiku, ale také i celou řadu dalších aspektů. Takže si myslím, že v kolegiu se budeme muset podělit o celou řadu rozhodnutí a zodpovědností, jak se o tom hovořil, je zde samozřejmě demenze lidských práv. To je podle mě velmi jasné. Lidská práva a práva pracujících, to je bod, který musí být v centru našeho zájmu a musí to být centrem koordinované práce s ostatními komisaři. Pokud jde o SVČ a práci SVČ, tak eh, já už jsem o tom hovořila. Budu potřeba tak 100 eh, dní na to, abych eh, zevnitř ohodnotila tu strukturu, co funguje, jak funguje, co může fungovat lépe, co je možno zrevidovat okamžitě v budoucnosti. Takže konkrétnější odpovědi bych mohla přinést i teď, ale budu k vám plně upřímná. V některých případech, především pokud jde o fungování Evropské služby pro vnější činnost, tak by to byla buď má zkušenost ministrně, což by nebylo fér, anebo by to byl výsledek toho briefingu, který jsem vedla, což je velmi dobré, ale není to dostačující. Supplementary? No. Doplňující otázka. Ne, děkuji. A nyní přecházíme k těm normálním otázkám. Minuta otázku, dvě minuty odpověď. A jako první pan Danža. Děkuji, paní dezignovaná vysoká představitelko. Vy jste hovořila o obrané politice. To bylo v uplynulých pěti letech trochu neřešeno, nebylo to mezi evidentními prioritami. A to přes ožehavý strategický kontext přes rozpočtové škrty ve všech národních rozpočtech. Takže je pravda, že tato zodpovědnost je především na členských státech a role, kterou můžete sehrát vy, abyste orientovala debatu a přijímila iniciativy, je důležitá. Často Kvůli jednoduché ideologii se lidé domnívají, že Evropská unie se musí systematicky omezit na civilní mise a musí se vzdát jakékoliv vojenské role a vojenských ambicí ve prospěch eh, NATO či jiných formátů a Evropská unie se tím pádem stává nějakou nadnárodní o, nevládní organizací, která nemůže hrát žádnou vojenskou roli, nebo si myslíte, že i vojenskou roli může Evropská unie hrát? Ano, děkuji za tuto otázku. Myslím si, že Evropská unie má na základě smlouvy svou roli, kterou může sehrát v této oblasti. Zatím ještě nesehrál, myslím si, že by bylo dobré na tom zapracovat. V každém případě to zaznělo i na posledních evropských radách. A já vím, že to bude má specifická práce, abych eh, implementovala tato rozhodnutí, především rady z roku 2013 a v červnu budeme mít příležitost zamyslet se nad tím, hodnotit to a mít také konkrétní návrhy. Myslím si, že bude nutné pracovat na všem, na lepší návaznosti mezi obranými aktivitami a jinými aktivitami komise, a to jak na civilní úrovni, tak i ve vojenské oblasti. Máme už vojenské mise, ty vojenské mise z mé zkušenosti, které máme, jsou sice omezené, ale fungují velmi dobře. Bude to také záležet na politické vůli, samozřejmě. Vy to víte lépe než já. Bude to záležet na politické vůli členských států, ale myslím si, že bychom na to měli opravdu hodně pracovat. Já jsem říkala, že budu hrát svou roli šéfky Evropské obrané agentury, navštívím ty mise, budu hodně pracovat s ministry obrany, protože je důležité pracovat s dalšími partnery, které máme, především na to, nejen tedy na to. ale v Lisabonské smlouvě je potenciál, který není využit. A já v následujících pěti letech eh, uvidím, zda jsou politické podmínky k tomu, aby se tento potenciál plně využil. E Děkuji, Paní Mogherini, otázka je, jak chcete zastavit eh, ruskou invazi na Ukrajině, když nechcete navýšit sankce a prodat eh, zbraně Ukrajině? Jste tedy pro tato dvě řešení, protože diplomacie nefunguje, nechceme vojenskou konfrontaci, nicméně příměří se nedodržuje. Uh, Minská dohoda byla okomentována ze strany Ukrajiny jako naivní diplomacie, možná se to implementovat bude spíše ne, takže jak se připravíme na ten nejhorší scénář? Vy jste říkala, že jste předtím doufala, že se ty problémy nějak vyřeší, ale Měla byste být strateg a, a moudrost strategu spočívá v tom, že nás se připraví na ten nejhorší, nejhorší scénář. A Potom, jak chcete vést východní politiku, jestli skutečně tou silnou rukou, jak jste deklarovala? Děkuji. Myslím si, že lidé z vojenského prostředí říkají, že se máte připravit na to nejhorší, ale pracovat na tom, aby to dopadlo nejlépe. Alespoň v Itálii se to tak říká a já to přesně udělám. Budeme pracovat den za dnem na tom, abychom tedy spolupracovali s ukrajinskými úřady, s prezidentem Borošenkem, a aby jeho úsilí o dialog a diplomaci fungovalo, jeho vlastní úsilí. Úsilí prezidenta Ukrajiny, úsilí nového parlamentu na Ukrajině, jakmile proběhnou volby za několik týdnů. Myslím, že v tom bude spočívat naše role. Připravit se na nejhorší určitě je to možné a my to musíme udělat na různých úrovních. Já nevěřím, že to tak dopadne po vojenské stránce. I na samitu NATO jsme se na tom dohodli. Prostě vojensky se to vyřešit nedá. Musíme poslouchat Ukrajince, musíme jim naslouchat, protože oni jsou majiteli své země. A my bychom alespoň tedy my bychom měli dovolit, aby se starali o svou zemi, která je jejich zemí. Ale musíme se na to připravit. To je pravda. Pokud je o energetiku, tak bychom možná měli pracovat i na navyšování sankcí. Můžeme zvýšit sankce, pokud se věci zhorší, nebo můžeme sankce zrušit, když se ty věci začnou lépe vyvíjet. To je flexibilita tohoto nástroje. Ale v každém případě musíme podpořit politické úsilí ukrajinského vedení. Snaží se dosáhnout téměř nemožného, ale pokud nebudeme stát po jejich straně a pokud jim nepomůžeme vyřešit tu obtížnou politickou situaci, kterou tam teď mají. Teď mají před sebou volby a ta zima pro ně bude z energetického a ekonomického hlediska opravdovou noční můrou. Takže blíží se volby, na jejich území zuří válka, takže pokud nebudeme stát po jejich boku, když říkají, že se musí snažit o politické řešení, tak kdo? Kdo bude stát po jejich boku? Maria Gabriel. Slovo má Maria Gabriel. Paní dezignovaná vysoká představitelko, arabské jaro nakonec ustoupilo úplně opačnému vývoji. V rámci naší politiky sousedství nás tento stav vede k tomu, abychom měli diferencovaný přístup zemi od země. Diferencovaný přístup ano, ale zdá se mi, že bychom neměli zanedbávat regionální dimenzi, především z dlouhodobého hlediska, kdy nechceme, aby došlo k tomu, že pozitivní vývoj v některých zemích bude ohrožen nestabilitou v okolí. Navrhujete nějaký akční plán pro stabilizaci regionu a za druhé, jakou iniciativu byste mohla vyvinout v rámci existující Unie pro Středomoří, aby se řešily společné výzvy? A další otázka k Africe, především náboženské radikalizaci. Jaké návrhy byste předložila, abychom pracovali společně s našimi africkými partnery, aby se skutečně bojovalo proti těmto ohniskům radikalizace, které se objevují na africkém kontinentu a které rozhodně nesmíme zanedbávat? Děkuji. Ano, já si myslím, že bychom měli především podpořit země regionu, které měly úspěch. A tak tomu opravdu nebylo. Já jsem zmiňovala Tunisko, Maroko. Myslím si, že je zásadní využít nejen Unie pro středomoří, která může být velmi užitečná jako nástroj pro Evropskou unii, ale také další formáty. V uplynulých měsících eh, jsme velmi dobře pracovali také na krizi v Libii. Je to takový formát, který nám umožňuje sjednotit kolem jednoho jednacího stolu sousední evropské země, protože ano, jsme sousedi, protože sdílíme jedno moře. A potom arabská země a africké země. Arabský svět a, a středomoří obecně vypadá tak, že je zde pluralismus formátů, neustále tedy stejní aktéři a různé krize. Myslím si, že neexistuje formát, který by platil pro všechny. Když se potom podíváme na Blízký východ, tak tam jsou zase další aktéři, se kterými je třeba pracovat a nebo ne, ale musíme je v každém případě vzít v úvahu. A když eh, hovoříme o Libii nebo o Maroku nebo Tunisku, tak bychom se měli spíše dívat na jich těchto zemí. A myslím si, že bylo užitečné, kdyby Evropská unie nejdříve pochopila, že jsme aktéry v tomto regionu. Nejen země, které leží v tomto regionu, ale celá Evropská unie je aktérem jak ve Středomoří, tak i na Blízkém východě. To je zatím z mé strany vše a doufám, že budu mít ještě další příležitost, abych toto rozvinula. Paní Kalněte? Děkuji, paní dezignovaná komisařko. Mám dvě otázky. Evropané společně dnes eh, vynakládají pouze 18 eh, na vojenské vybavení oproti tedy 30 jak tomu bylo v minulosti. A to určitě vystavilo evropské hranice malé zelené válce a těm malým konfliktům, které bojí na našich hranicích. Jaké kroky a politiky navrhnete, abyste posílilo společnou evropskou obranou politiku? A druhá otázka s tím velmi úzce souvisí. Jak chcete přistoupit ke transformaci zemí východního partnerství v demokratičtější společnosti, které budou založeny na právním státě, když se tam uplatňuje snaha Ruska o rozšíření sféry svého vlivu. Děkuji. Rozpočet na obranu. Ve všech našich členských státech eh, se o tom vede už dlouho debata. Já si myslím, že musíme pracovat, a to platí především pro nás, Evropskou unii, na outputu i na inputu. Nicméně ten input není tolik v našich rukou, tedy ten eh, objem peněz, který do toho vkládáme, takže musíme pracovat na těch výsledcích. A proto já jsem tolik trvala na tom, že je nutné spolupracovat v oblasti obrany. To je ta strategie pooling and sharing. Protože pokud na vojenské poli máme být efektivnější, tak musíme spojit své síly, své kapacity. Musíme pracovat s ministry obrany, s Evropskou obranou agenturou. Myslím si, že takto musíme vyvinout eh, tento přístup pooling and sharing a musíme ho implementovat v praxi. Pokud jde o pokus Ruska zcela upevnit eh, svůj vliv eh, na území některých našich východních sousedů, tak to je velká výzva z hlediska kulturní identity Evropské unie. Myslím se, že ten pokus eh, Ruska spočívá v tom, že chce lidem ukázat, že v těchto zemích je rozhodnutí pro Evropu špatným rozhodnutím. A proto já velmi trvám na tom, že je třeba podpořit transformaci těchto zemí. Je třeba ukázat společně občanům, že to rozhodnutí pro Evropu, ta evropská cesta je pro občany těchto zemí správná. Například Moldavsko blíží se volby, složité volby. Gruzie a samozřejmě Ukrajina. Pokud eh, ta evropská cesta přinese konkrétní výsledky pro lidi, tak eh, to bude takový združující faktor i pro ty části společnosti, které možná mají dnes jiný názor. Může to přesvědčit. Das Wort hat Lorenzo. nyní Lorenzo Cesar. Paní ministrině Mogherini, Chci ocenit eh, italskou vládu za to, že vybrala vás jako zástupkyně naší země v Evropské komisi. Jsem si jist, eh, protože jsem vás viděl v práci jako kolegyně jak v Národním parlamentu, tak i v Radě Evropy, že do toho vložíte veškeré své síly, vy máte velké kompetence v této oblasti, velkou vášeň pro svou práci a to určitě uplatníte i v Evropské unii v nové funkci. Pokud jde o násilí na eh, náboženských menšinách, eh, tam jsou 200 eh, tisíc křesťanů, které je pronásledováno v Sýrii, v Iráku, museli opustit svou zemi, své domovy. Eh, trpí opravdu velkými ukrutnostmi, zavírají se jejich eh, domy a označují se křížem. Já se vás chci zeptat, eh, jak chcete proti tomu jako vysoká představitelka Evropské unie postupovat? Děkuji za podporu, za vaše přátelství i za tu otázku. A také vaším prostřednictvím děkuji Evropskému parlamentu za jeho práci v této oblasti a doufám, že na tom bude i dále pracovat. Je to důležitý závazek, protože je součástí toho širšího závazku bojovat za lidská práva. Tam Evropský parlament má opravdu velkou sílu a já doufám, že na tom budu moci stavět společnou práci. Do toho zapadá také otázka svobody vyznání a konkrétně podmínek křesťanů v některých částech světa. Já si myslím, že je důležité připomenout, jako to dělají jiné strany, že svoboda vyznání je univerzální hodnotou, která musí platit pro všechny a to, co se děje na, na Blízkém východě, to rozhodně není přijatelné. Musíme specificky blízk, na Blízkém východě a v některých afrických a severoafrických zemích pracovat se speciálním vyslancem Evropské unie pro lidská práva a také se zvláštním vyslancem OSN pro lidská práva, ten je jordánské národnosti, to je velmi užitečné, aby se předcházelo těmto fenoménům velmi konkrétním způsobem. A jestli mám ještě trochu času, tak bych řekla ještě jednu věc. Další důležitý bod a myslím si, že je důležité to zmínit především v souvislosti s Irákem, ale i s dalšími částmi světa, humanitární pomoc musí být dávána všem komunitám, všem společenstvím. To je tedy další věc, na které můžeme spolupracovat s odpovídající komisařkou, abychom koordinovali práci. Je třeba spolupracovat eh, s úřady. Je také důležité, jaký signál k něm vyšleme. Pak je zde tedy politika realizace, provádění těchto pomocí a to je tedy realizace, konkrétně realizace tohoto našeho závazku. Dank, díky a poslední otázka byla tak mile položena posledním představitelem EPP, tak uvidíme, jak se to nyní bude vyvíjet u SAD panem Panceri. Děkuji. Paní Mogherini, v preambuli listiny základních práv se říká, že Evropská unie staví člověka do centra své činnosti. A to mělo dát eh, tedy prioritu materiálnímu životu a jednot, tedy důstojnosti všech. To, co se děje ve Středomoří, rozhodně není naplněním eh, tohoto příslibu listiny základních práv, eh, o které Juncker hovořil jako důležitém referenčním bodu pro činnost EU. Vy potřebujete trochu času, abyste definovala strukturovaný přístup, ale můžete už nám říci, kdy v Evropském parlamentu začnete pracovat na definici strategického plánu pro lidská práva, především pokud jde o posílení role speciálního vyslance pro lidská práva EU a podpory strukturovaného jednání se všemi komisaři, protože toto téma má horizontální charakter. Děkuji. Pár měsíců. Za pár měsíců ale k některým otázkám se mohu vyjádřit už teď. Vzhledem k tomu, že s vámi a se speciálním vyslancem na tom budu moci ještě dále pracovat. Myslím si, že práce zvláštního vyslance v těchto letech, jak jsem viděla, velmi pozitivní, takže velmi souhlasím s tím, že třeba posílit jeho roli. Pokud jde o práci na lidských právech, myslím si, že to není nějaký doplněk naší zahraniční politiky, ale je to jádro naší zahraniční politiky a náš hlavní zájem. Často se hovoří o tom, že je třeba zvolit si mezi stabilitou a lidskými právy. Já si myslím, že naopak eh, boj za lidská práva a podpora lidských práv je v souladu se stabilitou v dlouhodobém horizontu. Takže je třeba, abychom spolupracovali se všemi komisaři, nejen tedy s těmi, kteří mají zahraniční rezorty, ale především s těmi, kteří mají interní rezorty, vnitřní rezorty, protože jde o to především dodržovat lidská práva u nás v rámci našich hranic, abychom byli důvěryhodní znevýhodní. Takže pokud lidská práva v našich zemích budou dodržována tak, jak to požadujeme od ostatních zemí, tak to bude zásadní pro naši práci. Další bod, o kterém bych se ráda zmínila, pokud je o lidská práva a mou práci v tomto ohledu, tak to není jen institucionální otázka. Já si myslím, že je důležité vést strukturovaný dialog s nevládními organizacemi, s občanskou společností v Evropě, ve třetích zemích. počínaje kategoriemi, které v nejkomplikovanějších eh, podmínkách pracují na ochraně lidských práv. Svoboda tisku, to je téma, na které musí pracovat jak zahraniční, tak eh, vnitřní politiky. Pak jsem hovořila o ženách protože to je velmi závažný případ situace žen ve světě, ale i v rámci Evropské unie. A myslím si, že třeba vybudovat takové institucionální spojenectví, spojenectví mezi institucemi a občanskou společností, pokud je o lidská práva. A to jak v rámci našich hranic, tak i ve třetích zemích. To si myslím, že je samotné jádro efektivity naší eh, zahraniční politiky. Pan Pasko. Paní Mogherini, EU bylo často kritizováno za nedostatek politické vůle, především v oblasti bezpečnosti a obrany. Částečně je to kvůli různému vnímání hrozeb ze strany členských států a nedostatku e, společných e, reakcí na hrozby. Podle vašeho názoru může evropská obrana strategie, která by byla zrevidována, může tento problém odlehčit? Já doufám, že ano. To je opravdu nejjednodušší otázka. Já si myslím, já jsem se už o tom trošku zmínila. Myslím si, že by bylo chybou, kdybychom se domnívali, že hrozby, které jsou vnímány některými členskými státy, neovlivňují jiné členské státy. My jsme jedno společenství. A když je někde vnímána nějaká hrozba, tak to musí být vnímáno jako hrozba všude, podle mého názoru. A právě proto jsem říkala, že musíme věnovat větší pozornost východu a jihu zároveň. A musíme přestat eh, s tím paradoxním obrazem buď jedno nebo druhé. To si prostě nemůžeme dovolit. Nemůžeme si dovolit si vybírat, protože máme problémy, které přicházejí z východu i z jihu a musíme řešit oba dva najednou. Proto jsem řekla, že se pokusíme začít stavět ty stavební kameny, pokud zahájíme reflexy o bezpečnostní strategii a o vizi, jak zabezpečit naše lidi i další lidi ve světě, protože Evropská unie by měla být čím dál více poskytovatelem bezpečnosti, tak si myslím, že se můžeme podělit o mnohé, především z hlediska vnímání bezpečnostních hrozeb. E, milá paní nominovaná představitelko, vy jako italka, tak v příštích měsících budete i řešit velice bolestný problém pro Itálii a e, to jsou ti e, naši vojáci e, v Indii. A takže to jsou Eh, porušovány základní principy mezinárodních vztahů, jako imunita eh, těchto pracovníků, a, eh, kteří jsou takto zadržováni v Indii. Zde došlo v roce 2014 k určité změně. My víme, že jste velice odhodlaná, velice kompetentní a já jsem si jist, že uděláte vše, abyste situaci odblokovala. Otázka není pouze bilaterální. A podle vás eh, tedy, eh, co plánujete, jaký dopad to bude mít na vztahy s Indií? A tento případ bude mít širší implikace a jakou Evropská unie by měla hrát? Děkuji. Jak jste řekl, já eh, zůstanu až do hlasování parlamentu ministriní zahraničí a já i eh, Eh, tedy eh, jako, jako ministrině každý den eh, budu se věnovat hledání řešení této kauzy. A v okamžiku, jakmile, jakmile parlament rozhodne a já budu hrát jinou roli, tak budu stavět na mé minulé činnosti. Evropská unie již několikrát na nejvyšších, nejrůznějších úrovních předkládala tento požadavek. Udělal to pan Barroso, pan Schulz, paní Ashton, pan Brock, pan, pokud se pamatuju, před pár týdny také. Takže tento spor, stejně jako další potenciální spory mezi členskými státy a třetími zeměmi, samozřejmě to bude v zájmu eh, vysoké představitelky. Udělám tři věci. Především důrazním indickým orgánům, že musí dodržovat mezinárodní právo a je to i v jejich zájmu. A jak jste řekl, to jsou základní právní principy. Mm, jako, eh, a zde je třeba tedy eh, zachovat tedy i eh, roli Itálie v mezinárodních vztazích a tady v Indii tedy tento princip byl vůči Itálii porušen. A třetí bod, co mohu udělat, je usnadňovat dialog. Dialog mezi Itálií a tedy Evropskou unii potažmo a Indii v této věci. Já vím velice dobře, všichni to dobře víme, že a toto je linie, kterou prosazoval pan Barroso, paní Ashton, pan Schulze eh, Chceme, aby tato věc se vyřešila pozitivně, poněvadž toto by posílilo eh, partnerství mezi Evropskou unii a Indií. Děkuji vám. Pan Asis. Senhora Mogherini, na sua intervenção inicial... Děkuji, paní Mogherini. V úvodu jste řekla, eh, že vztahy mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou jsou velice významné. A já mám tedy otázku v tomto velice konkrétně, jakou politickou iniciativu přijmete, abychom Eh, vyřešili tu eh, slepou uličku, eh, tedy podpis asociační dohody s Mercosurem. To je proces, který již se vleče od 90. let. Tato dohoda bude mít velký dopad ekonomický i obchodní a to teď v okamžiku, kdy přičítáme velkou důležitost eh, smlouvě TTIP, o které se vyjednává z USA, ale zároveň nesmíme ztrácet ze zřetele to, že je třeba posilovat obchodní, kulturní, ekonomické vztahy se zeměmi Mercosuru. Moje otázka je velice jednoduchá. Jakou prioritu dáte tomuto cíli? Dankeschön. Nein. Spletl jsem se ještě paní Mogherini přede mnou. I would take it as a There's so much Italian understanding, so, so this normal. Uh, Federica. Eh, grazie. Eh, Děkuji. Můžu odpovědět italsky, možná mezi eh, románskými jazyky, tedy si vyberu z té italštinu. Ano, právě před dvěma měsíci v Santiago de Chile Eh, s generálním tajemníkem Celaku jsme diskutovali právě o této věci. A já jsem tehdy řekla, a já myslím, že to bude někde zaznamenáno v zápise, že partnerství mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou a Karibikem eh, to se pro nás stane ještě zásadnější. Může se to stát zásadnější, máme společný základ, historické vztahy, zájemně se si rozumíme i v politice, máme struktury mm, mm, v našich zemích i mm, e, přes všechny ty rozdíly, ty jsou zcela evidentní a ale co nám chybí často zde? Eh, tedy eh, to, abychom více do toho politicky investovali, tedy my i Latinská Amerika, abychom do toho více investovali právě proto, aby toto partnerství využilo veškerý svůj potenciál. Toto platí, myslím si, pro Mercosur i pro další regionální uskupení v Latinské Americe eh, v těch nejrůznějších projevech, formacích, jak dobře víte. Já myslím, že zde je zásadní mm, do toho vložit více politické energie. A nejenom tedy vůči Latinské Americe, ale i vůči Karibiku. A zde máme velikou příležitost, jak to udělat, protože summit eh, s celakem se bude konat eh, v červnu a nemůže to být business as usual tedy v negativním slova smyslu, ale v pozitivním slova smyslu, tak abychom skutečně oživili vůli ehm, posilovat vztahy a nejenom se zeměmi, které jsou pro nás strategickým partnerem, ale s celým kontinentem. Pan Belder. Ja, dank u wel, eh. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Budu hovořit nizozemsky, paní Mogarina. Mogarini, paní nominovaná vysoká představitelko. Destabilizace. v regionech blízko nám, způsobeno třeba al qaidou Hamasem a dalšími podobnými organizacemi. To nám všechno ukázalo, že poukázalo na fakt opět, že musíme posílit naši bezpečnost a Evropská unie by měla s tím něco udělat, k tomu přispět. Souhlasíte se mnou a pokud ano, tak jak to převést do naší společné zahraniční bezpečnostní politiky? Děkuji. Ano, já souhlasím, že je zde velká hrozba. Hrozby z různých stran. Ale zaprvé je to hrozba pro lidi, kteří žijí v tom regionu. Já nevím, zda se mnou v tomto souhlasíte. A první oběti, oběti v první eh, eh, linii tedy státu ISI jsou eh, muslimové, ale i křesťané samozřejmě, ale první linii jsou to muslimové samotní. Já myslím, že tuto vizi musíme prosadit a kulturní eh, poselství, které vysíláme No, to je součást naší strategie boje proti hrozbě, je, protože mm, ISIL používá takový jazyk, on se chce deklarovat stát, státem, proklamovat se státem, ale v podstatě mm, ničí koncepci státnosti státu, protože ničí hranice a podobně. A zneužívá eh, víru náboženství proti ostatním a to nemá svůj základ eh, ani v islámu, ani v jiných vyznáních. Takže to je kulturní signál, který chceme vyslat z Evropy. A to je nástroj, jak toto hrozbu řešit. Máme i další nástroje, vojenské nástroje, a to je ale teď na členských státech. Některé státy se rozhodly, že využijí vojenské řešení, jiné ne, jiné chtějí jiné formy využít, ale co je důležité a co já udělám do budoucna opět, je, že Eh, vybuduj eh, společný rámec pro Evropskou unii, tak aby Evropská unie mohla působit stejným směrem. A samozřejmě mm, veškeré ty možnosti jsou v rukách členských států, ale mm, tyto možnosti a tyto kapacity musí zapadat do našeho společného rámce, společné strategie a je třeba do toho vložit úsilí, tak aby ten výsledek byl lepší a je třeba hovořit jedním hlasem a ne různými hlasy. A potom je zde ten humanitární aspekt. To je obrovský problém. A možná, že Aha, tady jsem vyčerpala čas. paní eh, nominovaná představitelko, já hovořím eh, za Jeffrey van Ordena z EKR, který tu bohužel nemůže být a polo- chci vám za něj položit tuto otázku. Eh, které aktivity zahraniční bezpečnostní obrané politiky je třeba provést eh, ze strany Evropské unie, protože eh, to nemůže provést na to ani tedy koalice hm, těch států, které si tak přejí. Myslíte si, že hlavní účel společné bezpečnostní obrané politiky je tedy politická evropská integrace, to znamená pomáhat Evropě, aby se stala globálním politickým aktérem? Myslím si, že mise nebo operace, které provádíme, tak eh, eh, ty neprovádíme proto, že by je nemohl provádět někdo jiný. Ne, protože je chceme provádět. Já bych na to nešla z toho úhlu, že my děláme věci pouze, pokud tedy eh, v tom zůstaneme sami a nechce to dělat někdo jiný, ať jsou to členské státy nebo NATO. Na druhé straně máme operace a mise, které e, e, e, jak si jsou, jdou ruku v ruce s operacemi misemi členských států či NATO. Takže integrovaný přístup je politicky moudrý a užitečný. A druhá část otázky, aha, mm, to je ta politická část. Ano, ano, opět já bych nechtěla tolik si klást otázku proč, ale chtěla bych spíše si říci, jak to udělat správně. A možná, že tady bychom měli všichni se s tím společně stotožnit. A hlavní důvod, proč to děláme, není v tom, že potřebujeme něco, abychom, aby nás něco stmelilo. Ne, my chceme děl, udělat něco, bezpe- něco užitečného pro naši vlastní bezpečnost a bezpečnost tedy našich lidí pan Demesmaker. Děkuji, pane předsedo. Pane, eh, paní eh, nominovaná vysoká představitelko, ten ambiciozní cíl, že v centru naší zahraniční politiky bude lidská bytost. Zde mám tři problémy. Jednak eh, je zde, Evrop, je zde umluva OSN proti mučení, která byla podepsána před 30 lety již, ale dochází ve světě spíše ke zhoršení. A e, e, zde mm, tedy e, mučení, ale v Evropě, jak se jeví, není takovou prioritou. Takže vy jako vysoká představitelka byste chtěla s tou udělat vysokou prioritu a dále naše usnesení o obchodování s orgány v Číně. Co hodláte udělat, abyste tlačili na Číňany, aby skoncovali s podobnými praktikami, aby skutečně zde i transparentně se tyto kauzy prošetřovaly? Aby i především eh, vězni svědomí v Hongkongu a tak dále byli propuštěni. Děkuji. Ano, ano, já eh, skutečně velice si přeji eh, téma mučení a další otázky lidských práv eh, postavit jako prioritu, jako základ naší činnosti. My máme velké know-how, nejenom interně, ale i organizace občanské společnosti mají velké know-how a my musíme tedy vytvořit takové aliance. S nimi to bude velice vhodné, protože lidskoprávní eh, organizace, organizace eh, občanské společnosti v členských státech by měli se zapojit a to bude můj úkol. A především je, jde o to, aby se situace změnila. A to se týká i Číny. A určitě to bude eh, jedno z témat k diskuzi s čínskými orgány. A já se pokusím zde do toho zapojit různé země, a to nejenom, eh, že bych poukazovala na to, co mají změnit, ale eh, budeme s nimi spolupracovat proto, aby mohli některé svoje praktiky změnit. A já myslím, že to je nejefektivnější způsob, jak řešit otázku lidských práv. A Hongkong. Eh, zmínil jste i Hongkong na konci až, pokud se nemýlím. Ale já jsem ne, nepochopila tedy z překladu, když ten překlad je vynikající, takže Hongkong, já mám 20 vteřin, tak zkusím zmínit Hongkong. Já jsem spokojená s tím, že dnes k nám jdou spíše lepší zprávy než ty hrozné zprávy a to je především zájmu lidí v Hongkongu, ale i zájmu čínských orgánů vyřešit Eh, toto eh, tak, aby volby 2017 proběhly uspokojivým způsobem v rámci dialogu pro všechny. Děkuji, paní Šáka. Děkuji, pane předsedu, děkuji, paní nominovaná představitelko. Vy jste řekla, že musíme eh, myslet ve velkém, ale já doufám, že budeme působit odhodlaně. Irán může být konstruktivním partnerem prý a já se ptám jak. A jak vidíte vy vaši roli v vyjednávání E5 plus 1? A jak zajistíte, že Evropská unie skutečně bude prosazovat eh, lidská práva vůči Iránu a že bude prosazovat další témata efektivně a ne jenom se zaměřovat na eh, jednání o jaderných zbraních, o jádru? Takže, protože víme, že pokud ten, ta dohoda s nimi nebude komplexní, tak se to dále povleče po dlouhou dobu. Děkuji, děkuji za otázku. Já jsem řekla a jsem přesvědčena, že Irán by mohl hrát konstruktivní roli i destruktivní roli v regionu v různých konfliktech v regionu. Proto si myslím, že je správné zapojit Irán a pokusit se eh, Mm, zjistit, zdali Irán eh, namísto toho, aby eh, tam eh, v těch konfliktech hrál negativní roli, tak aby spíše byl součástí řešení konfliktu. Uvidíme. Samozřejmě je třeba se na to podívat realisticky, alespoň se o to pokusit. Stejně jako jsme to udělali s Irákem. Tam jsme se snažili jednat s lidmi, kteří mohou věci ovlivňovat v zemi. Jednání B5 plus 1. Víte velice dobře, že ta jednání budou eh, probíhat až do 4. listopadu. Eh, v červenci bylo přijato rozhodnutí, to bylo to předchozí kolo jednání a Cathy Ashton eh, bude pokračovat v této roli až do toho listopadu, což je velice moudré. Samozřejmě nemůžeme vyměnit vyjednavače takto v průběhu, protože ta vyjednávání jsou velice tvrdá já jsem hovořila nejenom s Kathy, ale s dalšími ministry, mm, i e, s, s Arifem, tedy s jejich ministrem zahraničí, kdy jsme o tom hovořili před pár týdny e, na generálním schromáždění v New Yorku. A buď tedy se dohodneme do 24. listopadu, tedy do toho 24. listopadu, anebo to bude velice komplikované potom. Já doufám, že bude možné se dohodnout do tohoto termínu 24. listopadu. A, a samozřejmě e, e, tady e, a je to třeba oddělit od lidských práv. Ano, lidská práva jsou příliš důležitá na to, abychom je mohli opomíjet v rámci nějakých vyjednávání. A e, oni jednají v tomto jednání, se jde o e, jadernou agendu bez e, ohledu na regionální roli Iránu, i bez ohledu na ta lidská práva, samozřejmě, i když vždycky vůči iránským orgánům přijdeme s otázkou lidských práv. Pan Maura Barandiara. Děkuji, paní nominovaná představitelko. Já se ptám k bilaterální smlouvě mezi Evropskou uní a Kubou. Je to smlouva, která by měla eh, nás zavázat k ekonomickému otevření, k rozvoji svobod na ostrově, ale musím bohužel konstatovat, že vyjednávání eh, se netýkají základních práv eh, Kubánců. Já se proto ptám, za prvé, Zdali souhlasíte s tím, aby ekonomické reformy Kastr, Kastrova režimu a e, e, e, by tedy, tedy nebyly pouze povrchní. A hodláte tedy proto i zahájit konstruktivní dialog o lidských právech v této zemi, tedy s kubánskými orgány? A pokud ano, jak eh, budete dohlížet nad správným rozvojem eh, těch doložek o lidských právech, eh, tedy o jejich implementaci a jakou roli bude mít Evropský parlament v dohledu nad jejich plněním? A mm, pokud skutečně budete potvrzena, tak já chci, abyste během svého funkčního období, tak aby hodnoty charty základních práv Evropské unie, aby měli přednost nad ekonomickými zájmy a to ve veškerých vašich rozhodnutích. Děkuji. Grazie. Eh, tornerò sicuramente. Děkuji určitě. Pokud mě potvrdíte ve funkci, pokud rozhodnete takto, tak eh, příště eh, tedy v, eh, v, za pár měsíců, ne za dlouhou dobu, tak určitě se vrátím k těm eh, krokům, které třeba podniknout. A co mohu říci teď hned, je, že na jedné straně jsem přesvědčena, že je třeba eh, podpořit aspoň to malé otevření a ty ekonomické eh, reformy ze strany orgánů tam, abychom potom mohli samozřejmě dělat více, ale Eh, z ekonomického pohledu je to důležité, ale především z politického pohledu. Je třeba tedy motivovat je, eh, tlačit na to, aby potom ty reformy tedy byly plnohodnotnější a aby pokračovaly odhodlenějším způsobem. Určitě jsem připravená eh, zahájit konstruktivní dialog o lidských právech s kubánskými úřady, jak jste řekl, a doufám, že určitě užitečně to budu moci dělat s naším zvláštním zástupcem pro lidská práva a určitě s velkým potěšením eh, s vámi eh, budu hovořit eh, a vyhodnocovat tyto reformy. Pavel Vajrinen. Pavel Vajrinen. Pane předsedo, paní Mogherini, vítám důraz na politickou koherentnost, který jste zde vyjádřila eh, v oblasti jak vnitřní, tak vnější politiky. Rovněž to, jak se snažíte pokryt všechny směry i dimenze v našich vnějších vztazích a politikách. Jako nejsevernější eh, člen tohoto Evropského parlamentu si rovněž cením eh, vaši zmínky o Arktidě a Severním pólu. Ano, globální úloha EU je důležitá a jsme vůdci v tří politikách obchod, rozvoj a životní prostředí. Měli bychom tedy být schopni posílit svou úlohu tím, že budeme lépe koordinovat součinnost a učinit ji soudržnější. Jste přesvědčena, že by se vám s ostatními příslušnými komisaři mohlo podařit toho dosáhnout a pokud ano, tak jakým způsobem? Uh, I will try. I will try. Pokusím se a vynasnažím se. Vložím do toho veškerou svou energii. Um, musíme být stižádostiví, jak jste se už zmínil. Jsme pravděpodobně nejvěrohodnějším, ale rovněž nejvlivnějším aktérem v oblasti obchodu, rozvoje, životního prostředí, ale i v jiných oblastech, i když ty tři jsou nejvýraznější. V současné době je obtížné popsat míru koordinace. Možná začneme tím středomorským přístupem. Ano, Arktide, kdy si vážím, považuji za důležitou, ale jelikož sama pocházím ze Středomoří, tak ten příklad zde zmíním. Sdílení priorit, nástrojů, námětů, politiky. Takže se ukáže, zda ty co měsíční schůzky budou mít vliv nikoli pouze na externí záležitosti, ale i na vnitřní záležitosti, které mají důležitý dopad. Zejména jsou nám potřeba v oblasti životního prostředí, ale i v tom obchodu a rozvoji. Jakmile se začneme sdílet vize, priority, ale i nástroje, tak se ukáže, zda ten obrovský stroj, že to řeknu takto metaforicky, se rozjede, zafunguje, dá náboj různým strukturám, strukturám vdechne život, zdrojům, talentům a navodí tu spolupráci v optimální míře. A to je ta výzva. Globální záležitosti. Když se podívám například, jak zacházíme s otázkou Haiti či afrického rohu, tak ono to jsou obrovské problémy a my krůček po krůčku tam pokračujeme. Pokud by se to politicky vyprofilovalo, tak by to možná bylo relevantnější, politicky viditelnější a my jsme si vědomi, že i ta viditelnost se stává součástí politiky, protože to, co je viditelné, je vlivnější, atraktivnější pro ostatní. A globální změny v oblasti životního prostředí, ano, v prosinci v Limě a v příštím roce v Paříži se musíme vynasnažit o úspěch. Pokud neuspějeme, tak je opravdu obtížné si jakýkoliv úspěch do budoucna už vůbec představit. Děkuji, říká předseda Ivo Weigl. Eh, vážená paní ministrině, den, kdy jste byla v Lampeduze, tak já jsem byl v Addis Abebě a tam jsem se přesvědčil o tom, že obrovské počty uprchlíků budou do budoucna pouze růst, pokud se nám ovšem nepodaří připravit strukturovanou politiku pro Afriku. Nicméně, v současné době chci hlavně poděkovat, že jste tuto politiku zařadila mezi své důležité otázky. Zdůrazňujete zde i otázku mezinárodního práva pokud bude Evropská unie důsledná v uplatňování například mezinárodních zákonů, tak bychom se stali ještě mocnější, například v oblasti izraelsko-palestinského um, konfliktu na Hornajního Karabachu či marocké okupace Sahary. Budeme ochotni přistoupit razantněji k případům porušování mezinárodního práva? Prosím. Je opravdu symbolické, že jste byl v Addis Abebě v součas, ve stejné době jako já v Lampeduze. Ono to přesně mluví samo za sebe. Co z mého pohledu bylo obrovsky významné a co na mě udělal obrovský dojem, je, když jsem se sešla jak s pozůstalými, tak s přeživšími, nebyly ani tak počty, případně příběhy těch, kteří přišli o život jako spíše příběhy těch přeživších, protože my víme o tragedii poté, co k ní dojde, obrovské tragedii, ale to, co se odehrálo před ní, na to často nemyslíme. A tam jde o um, porušování lidských práv, um, týrání, ponižování mužů, žen, dětí a obvykle ve většinou případů, ať už se to týká Lampedusy nebo jiných eh, těch tras, tak to jsou nikoli hospodářští migranti, ale opravdu lidé, kteří přicházejí z velice schudných oblastí a jde jim o přežití. Takže tam potřebujeme řešení nikoli pouze kvůli Africe, ale kvůli samým sobě. Mezinárodní politika. Ano, já bych byla připravena sáhnout těm nástrojům. Možná předtím i když jsme si jistí, že k tomu chceme dospět, musíme vytvořit příslušné podmínky pro to, abychom vždy byli schopni odkazovat na ty nástroje a totiž vytvořit nějaké preventivní politiky. Podíváme-li se kolem, tak veškeré krize, jimiž jsme obklopeni, některé z nich jste už zmínil, například Palestina a Izrael, Některé už doprovázejí desetiletí. Já jsem vyrůstala s tou Palestinou a Izraelem. Jiné, tam jsme byli svědky jejich vzniku a přitom jsme včas nezasáhli. A tam si myslím, že je třeba přístup změnit, než abychom uvažovali o tom, jak budeme trestat to porušení, jak se chovat, aby k těm krizím a konfliktům vůbec nedošlo. Děkuji, pan Kuzov. Permuji. Paní Mogherini, situace Iráku a Syrie je následkem západních politik uplynulých 20 let. Takže já vzdám hold Bernardu Bertoluccimu. Kdyby dnes režíroval Novečento, tak by nám určitě ukázal, že islánský integrismus jako fašismus to není houba, která vyroste před nos, přes noc, ale že ho zasadili a zaplatili a vyšlechtili západní mocnosti vydělávali čím dál více, až nevěděli, co s tou ropou mají dělat, takže to vedlo k válce. A vždycky za to platí titíž lidé, mladí lidé, kteří chtějí vést důstojný život. Ten špatně nazývaný islamský stát je důsledkem té invaze v Iráku a vměšování do syrských záležitostí. Nikdo to nedokáže pochopit, když se uvědomí, že to byly sektářské vlády, které byly podporovány západními vládami. Vy jste pro územní celistvost Sýrie a Iráku? Ano. Myslím si, že územní celistvost jak Iráku, tak Sýrie je zcela zásadní. Ale myslím si také, a zde nemyslím, že souhlasíme, že je naší povinností pomoci také například poskytováním zbraní ale to není specifická kompetence Evropské unie. Tady si vyměňujeme názory. Pomoc lidem, kteří se staví na odpor teroristické organizaci, která zblízka ohrožuje život tolika civilních obyvatel. Myslím si, že to humanitární povinnost. A je jasné, že zde není vojenská odpověď a souhlasím s tím, která by fungovala bez politické odpovědi a bez toho, aniž by se pracovalo na podmínkách, které mohou vést ke eh, zvýšení prostředků extremistů. Je zde nestabilita, chudoba, sociálně-ekonomická nejistota. To jsou velmi prohloubené podmínky. Jsou zde různé rozkoly, rozdělení moci a to určuje nebo vytváří takové prostředí, které je více náchylné k náboru do teroristických organizací. A myslím si, že právě zde musí Evropská unie i my všichni jako jednotlivci pracovat. Musíme se snažit zvrátit tento trend, protože určitě lepší životní podmínky z politického hlediska, z, politické, z hlediska lidských práv, ekonomického hlediska, sociálního hlediska. V těch okolních zemích ty by určitě odebrali zdroje teroristickým organizacím, které ohrožují ty populace, z jejichž zoufalství čerpají. Please, yes. Pan Iglesias, děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, paní Mogherini. Má vystoupení v tomto výboru jsou vždycky kritické, ale dnes učiním výjimku, i když máme obrovské rozdíly v názorech. Myslím si, že každý má mít příležitost prokázat, že může dělat věci lépe. Přiznávám také, že některé z kritik, které zazněly na vaši adresu, vedly k tomu, že jste mi velmi sympatická. Označili vás za proruskou, to by bylo to též, jako kdyby někdo řekl o mně, že trpím pokročilou plešatostí. Říkala se o vás, že máte nízký profil. Já tomu vůbec nevěřím. I když velmi sympatizujete s NATO, si myslím, že jste rozumná osoba. V tomto výboru, kterému vy slibujete, že sem budete chodit, s potěšením, tak musím říci, že to je opravdu zvláštní potěšení. Nebudu zmiňovat Wagnera, protože tady se poslouchá tolik eh, Wagner, že někdo z tohoto výboru dostane chuť eh, spáchat invazi do Ruska. Pan Castaldo zde hovořil o jedné věci. Vy jste v jeho odpovědi říkala, že je třeba dodržovat principy uh, mezinárodního práva. Vy si nemyslíte, že ten tak nepřátelský přístup k Rusku je trochu v rozporu s tím, jak benevolentně se Evropská unie staví k Izraeli, který neustále porušuje lidská práva? No Nebudu hovořit o té otázce o těch mých zvláštních potěšeních, ale přiznávám, že politická konfrontace v tomto parlamentním sále je podle mě velmi užitečná. Nejen pro práci, kterou potom musíme dělat společně nebo každý z nás ve svých odpovídajících rolích, ale také velmi cenná z intelektuálního hlediska. Přiznávám vám, že pro mě tato zkouška tak jak mě tady byla prezentována, je velmi zajímavá a důležitá kvůli těm otázkám, které dostávám, protože za každou otázkou se eh, skrývá tolik různých nápadů a myšlenek. Teď se trošičku odkli, odkli od tématu. Ale myslím si, že je to opravdu hezké, protože tato konfrontace je v tomto zajímavá a příjemná. Pokud jde o dodržování principu mezinárodního práva, ano, ty musí platit vždy. Jsem překvapena tím, že toto je První otázka, která se ve striktním slova smyslu týká Blízkého východu, já bych jich očekávala více. Očekávala bych větší zájem tohoto výboru o toto téma. Myslím si, že je to jádro našeho angažma ve Středomoří a na Blízkém východě. Nejde jen o Izrael a Palestinu. Týká se to arabských států a Izraele. Jsou to alespoň tedy dva konflikty, které musíme vyřešit. A proto si myslím, že nejlepší přístup je právě přístup regionální. My musíme zaručit, eh, aby příměří, ke kterému velmi tvrdě a obtížně dospěli v srpnu v Káhyře, že bude začátkem nového politického procesu. Budeme mít brzy v Káhyře i za účasti prezidenta Abáse konferenci dárců. Doufám, že to bude příležitost k tomu, aby se nejen materiálně obnovila Gaza, ale aby se začal budovat ten mírový proces. Musíme také hovořit o izraelsko-arabském konfliktu a proto si myslím, že ten odkaz na arabskou mírovou iniciativu z roku 2002 by byl velmi užitečný. Potřebujeme v tomto smyslu regionální kontext. Srdečně díky. Na těch slyšeních je krásné že někdy jsme překvapeni těmi prioritami těch kandidátů, kteří zde za námi chodí. A nyní další, pan Melachal položí otázku. Děkuji, pane předsedo. Milošu. S dovolením. Rád bych se zeptal na události, které narušují globální pořádek eh, celé planety. Myslím, že je trošku překvapující, že jste se nezmínila o klimatických změnách jako prvního zdroje nerovnováhy a také prvního zdroje migračních vln. Co budete říkat v Paříži na klimatickém summitu? A druhý bod se týká dalšího faktoru, znepokojivého faktoru, který je podle mě ta velmi volatilní situace dolaru jako mezinárodní měny. Narušuje to všechny vztahy na mezinárodním poli. Letos v létě došlo k dohodě mezi Brazílií, Ruskem, Itál, Indií, Čínou. Snažili se vytvořit eh, ekvivalent eh, Světové banky a Mezinárodního měnového fondu mezi sebou a eh, Rusko a Čína si mezi sebou snaží vyměňovat zboží ve své měně. A to ještě zhoršuje volatilitu dolaru a vyhrocuje to celou situaci i ve Spojených státech. Děkuji, pane Milošone. Já jsem se zmínila o klimatických změnách, o klimatu. V podstatě to byla ta první globální výzva, kterou jsem zde uvedla ve svém úvodním příspěvku. Nevím, možná, protože to bylo v angličtině, tak eh, jste si to tak úplně nezapamatoval, ale hovořila jsem o tom. Před několika týdny jsem se v OSN účastnila jedné akce, kde byla zastoupena Evropská komise. kde byli také ministři zahraničí celé řady zemí a myslím si, že pokud je o mou práci, v mé funkci, pokud takto rozhodnete, s odpovídajícím komisařem a také odpovídajícím místopředsedou komise, s ministry zahraničních věcí, ministry životního prostředí a sítí nevládních organizací a organizací občanské společnosti. Protože ti všichni jsou nejen zdrojem informace, ale také jsou eh, zdroj činnosti velkými činiteli v této oblasti na poli OSN tak to bude centrum mé práce v Paříži. Myslím, že rozhodně musíme udělat všechnu práci, která nás čeká už v Limě. A v prosinci, pokud nebudeme mít v Limě v prosinci už připravenou velkou část práce, tak v Paříži bude velmi obtížné, abychom všechno stihli a nemůžeme si dovolit v této výzvě selhat. Myslím si, že je to otázka mezinárodní bezpečnosti. Jak jste říkal, nejen otázka životního prostředí, otázka ekologická. Thank you. Děkuji, pan Mešaroš. Děkuji, pane předseda, paní kandidátko na vysokou představitelku. S potěšením jsem si vyslechl, že jste zastánkyni diferencování v politice sousedství mezi východem a jihem. Já jsem jedním z těch, který věří, že tady, a to řeknu velice obezřetně, politika sousedství na východě je méně než úspěšná a rozhodně potřebuje nově promyslet tady eh, pan komisař pro politiku sousedství a jiní tvrdí, že vlastně eh, ta nová koncepce by měla být vaše, že budou vás následovat, takže kdo vlastně za to bude odpovídat a koho se máme po půl roce ptát a koho pak máme zodpovídat. A druhá praktická otecka. A možná jste slyšel, že Rebecca Harms byla prohlášena za personu non grata v Rusku před dvěmi dny. Ruské úřady mají dlouhý seznam takovýchto osob, máte k tomu něco oficiálního a jak s tím hodláte zacházet? Takže eh, kdo bude odpovídat za tu novou stavickou koncepci? Ano, jsem to já, mě se ptejte, i když vám nemohu říct, že to budu takhle v izolaci si někde v kanceláři vymýšlet. Ale myslím si, že je pozitivní, že opravdu všichni eh, komisaři, kteří vás na mě odkazovali, chtějí se na tom podílet, budeme pracovat týmově, i když samozřejmě někdo ten tým musí vést, zřejmě jsem to já a pokud eh, budete souhlasit eh, se mnou jako kandidátkou, tak ta odpovědnost bude moje. A krebece nevím více než vy, možná ještě i méně, protože zatím ještě nejsem ve své funkci, že to tak řeknu. Ale sdílím slova pana a postoj pana předsedy Šulce, že se totiž jedná o něco, co je absolutně nepřijatelné, jak celý seznam, tak i to, že seznam nebyl zveřejněn, ani nebylo nějak zdůvodněno, proč na něm někdo je. Takže ano, pokud a když už budu odpovědná za tuto problematiku, tak rozhodně budu kontaktovat ruské úřady, abych se ujistila, že k tomu docházet nebude a případně, že nám, v případě, že nám zdůvodnění poskytnou, tak se s nimi eh, eh, tak s nimi začneme jednat. A ještě mimochodem k tomu jedna věc. Ještě mi zbývá pár vteřin. Parlamentní diplomacie zde je klíčová. To je můj názor. A kdykoliv budu moci vám umožnit, ať už já osobně, anebo moje služba, eh, mise, jiné kroky, které budou znamenat to, že chcete nějakam zajet, něco navštívit. Na druhé straně obratem vás žádám, koordinujte vše s námi e, předtím, než se někam vydáte, poté, co se vrátíte a dohodneme si, koho navštívit, kde čemu dát přednost. Aniž bychom si něco vnucovali, chceme si koordinovat, chceme mít vzájemně odezvu, protože e, ty mm, plody té parlamentní demokracie, na těch bude záležet i u mě, takže doufám, že budeme schopni strukturovaným způsobem spolupracovat a na tom bude v mé práci rovněž velice záležet. Děkuji paní Urike Lunaček, děkuji paní Mogherini ve svých písemných odpovědích hovoříte, že máte v úmyslu sáhnout k, ruským, k lidským právům jako k takovému kompasu. Takže hovoříme svoboda médií, svoboda vyznání a tam by mě zajímalo, jak chcete posílit práva etnických, ale i sexuálních menšin ve vaší práci. A druhá otázka. Ve východním partnerství máme Azerbajdžán, kde stále ještě vládne represe, eh, a zvyšila se za poslední měsíce, například proti médiím, proti občanským společnostem a tak dále. Jak tam chcete posílit právě ta základní práva? A poslední otázka ta se vztahuje na to, že jste vlastně italská ministrině zahraničí, která zároveň se snaží protěžovat South Stream. A snad eh, vám je známo, že parlament nepovažuje tento projekt za evropský, vyslovuje se proti němu. A jak se budete pak chovat, když budete vysokou představitelkou a vícepředsedkyní komise? Protože já doufám, že budete eh, chtít, aby se na vás pamatovala jako na Lady SFP a ne jako Lady Southstream. No já nevím, jestli to slovo Lady vůbec eh, by mělo být slovem, jak bych měla být pamatována. Tam bych byla vděčná spíš za nějaký jiný přívlastek, ale odpovím na první otázku. Nejprve, že tam je důležité, abych to vyjasnila. Myslím si, že politické předpoklady pro South Stream tam v současné době i tak nejsou ještě a to je z důvodu situace na Ukrajině, naši vztahu s Ruskem. A i když už nezávisle tedy na tom, cokoliv, čemukoliv se odhedláme, musí to mít solidní právní základnou, solidní základnou obecně, takže pokud bychom se měli vrátit k normálním vztahům, kdykoliv to nastane, tak potom můžeme znovu začít vyjednávat a uvidíme, kam se to dostane a komu se na, podaří naplnit ten právní základ. Doufám, že jsem se vyjadřila jasně. A e, minule, když jsem zde byla, tak e, možná si někdo správně, nesprávně vyložil, snad ne e, poslanci, spíš novináři, že totiž Jižní koridor by měl být naší ritou A někdo si zaměnil jižní koridor než South Streamem a jižní koridor to právě je spojené s Azerbajdžanem a A to není jednoduché. Právě proto a z důvodu, že investujeme do energetiky ve vztahu k Azerbajdžánu, oni sami vědí, že na tom bude záležet, v rámci naší diverzifikace. Právě proto musíme ještě více zdůrazňovat eh, váhu lidských práv, svobodných médií, politických aktivistů a občanů obecně. K etnickým minoritám a sexuálním menšinám vynasnažím se ve všech ohledech abych eh, prosazovala něco takového. Je to v podstatě součástí mého genetického kódu. Já to dělám z přesvědčení, ne protože to mám zaúkolováno nebo že je to nutné. A zejména u té sexuální orientace, tam jsem přesvědčena, že v některých zemích a vlastně i v některých evropských zemích ještě je toho hodně, co je třeba vykonat. Srdečné díky. Eh, Perikova. Pan Reinhard Bütikofer. Děkuji, pane předsedo. Paní Mogherini, jako místo předsedkyně budete odpovědná za nástroj míru a stability. Tento nástroj v současné době má deficit 70 milionů a 16 milionů v platbách na příští rok. Urgentní opatření týkající se prevence konfliktu a budování míru musí být odkládána, protože nejsou prostředky. Jak se ujistíte a zajistíte, že ISP obdrží eh, ty finance, které si zaslouží. A druhá otázka, jako jí význam přikládáte vztahům EU s ASEAN a s členskými státy ASEANu? K tomu rozpočtu. Pokud se stanu vysokou představitelkou, tak budu úse spolupracovat s Krystalinou. a tam jsme vlastně už neformálně zahájili vyjednávání o tom, jak na to. A tady vám mohu říci, že jak ji znám a vím, jak je tomu zasvěcena a e, jak k tomu e, přistupuje, tak si myslím, že ona rozhodně ví, oč jde a ví, co dřív a co později. Obecně máme s rozpočtem problém, to vy víte určitě mnohem lépe než my. Netýká se to pouze toho nástroje, ale letos rovněž jiných závazků letošních a zejména závazky u tohoto nástroje a u všech mezinárodních eh, nástrojů činnosti. Tam je důležité nestratit tu věrohodnost a tam komise doufám, že si to uvědomí a uvědomuje a doufám, že i vy nám pomůžete najít nějaké rozumné řešení a pak máme ten přeskum v roce 2016 a tam možná se podaří společně se zamyslet, pokud to bude potřebné a možné, nad nějaké, nějakou novou koncepcí rozpočtu a pak bude další kolo eh, toho vyjednávání o těm pětiprocentním snižování eh, na ty strukturální záležitosti, ale to už je jiná záležitost. Vztahy s ASEANem. Tam, jak víte, tam před dvěmi týdny byl jmenován vedoucí delegace. Tam si myslím, že dochází k velice pozitivním záležitostem. Bude se jednat o jeden, jednu z oblastí, strategických oblastí, kterou se budeme muset zabývat v nejbližší době. Regionalismus v Ázii podobně jako už je tomu v Latinské Americe. To je klíčové. Rovněž to, že zatím nemáme to, co e, Asie potřebuje v regionálním měřítku se často dramaticky projevuje. Takže já se domnívám, že investice do vztahu s ASEANem a jeho českými zeměmi opravdu bude velice důležité. Castaldo. Castaldo. Chair, signora Mogherini. Děkuji, pane předsedo. Paní Mogherini. Akční plán EU potvrdil ochranu lidských práv všude, ve všech dimenzích. Eh, to je důležitý závazek. Nicméně víme, jak eh, tato šlechetná slova jsou často obětována, aby se neohrozily obchodní vztahy a tím pádem je postoj EU selektivní a nedodržuje její hodnoty. Jako vysoká představitelka v budoucnosti budete zodpovědná za koordinaci celé skupiny komisařů v oblasti zahraniční práce a musíte zajistit jejich eh, koherentnost, takže hodně štěstí. V každém případě mám otázku. Všechny členské státy podepsaly eh, protokol 13 o zrušení testu, trestu smrti a listina základních práv v článku 2 říká, že nikdo nemůže být odsouzen k trestu smrti a popraven připadá vám koherentní jednat se státy, které ještě uplatňují trest smrti? Jak chcete podporovat uplatňování této dohody i dohod jiných? Děkuji. Dvě otázky? Takže děkuji za to přání. Děkuji tlumočníkům, to bylo takové trošku specifické italské rčení, no v každém případě. Pokud jde o ten trest smrti, myslím, že to je jedna z navštívenek Evropské unie, bez které se rozhodně neobejdeme. Ta návaznost na jednáních o obchodní dohodě o obchodních dohodách, tak nad tím bychom se mohli zamyslet. V každém případě já, pokud tedy budu vysokou představitelkou, tak budu tento boj vést dále. Především, aby byla celosvětově zaručena aby bylo zaručeno celosvětově zrušení trestu smrti, je třeba, aby spolupracovala celá řada mezinárodních partnerů, počínaje těmi zeměmi, které tedy nezrušily trest smrti, ale v současné době ho neuplatňují. Takže to by mohl být takový postupný přístup. Myslím si, že Evropská unie by mohla být ještě více v první linii v této bitvě na poli OSN. A zde skutečně musíme vytvořit spojenectví s organizacemi občanské společnosti, které nám v tom mohou pomoci. Omlouvám se, že uvedu italský příklad, ale tázající je také Ital, takže toho využiji. V Itálii jsme z mé iniciativy jako ministrině zahraničí vytvořili pracovní skupinu, která se zabývá trestem smrti. Právě eh, s výhledem na to plánované hlasování na půdě OSN ohledně toho pozastavení trestu smrti, jsou do toho zapojeny tři mezinárodní organizace, nebudu je zde uvádět, ale Italové o tom vědí. Je důležitá spolupráce mezi Evropskou unii, členskými státy, nevládními organizacemi, asociacemi, hnutími různého charakteru všude ve světě. To nám může pomoci e, podpořit neuplatňování trestu smrti a jeho úplné zrušení. To si myslím, že je cíl, který je v našem dosahu a já jsem rozhodně e, rozhodnuta ho podpořit. Madam, the member states... děkuji. Členské státy se zavázaly vytvořit společnou bezpečnostní zahraniční politiku, včetně společné obrané politiky, um, um, Myslíte si, že to bude dosaženo ještě ve vašem volebním obdobím a akceptujete, že v současné době nebude existovat nic takového jako nějaká nezávislá kontrola vlastní zahraniční politiky členským státem? Znamená to, že už nebude například existovat neutralita? A druhá otázka, jak chcete dosáhnout efektivní zahraniční politiky, když máme neustále interní diskuse a e, spory například mezi Spojeným Králstvím a Gibraltarem. Například dva španělští letci agresivním způsobem přepadl Gibraltar a přistáli tam a ohrozili životy civilů a odsoudíte to a co eh, uděláte pro to, abyste podpořila britskou suverenitu na Gibraltaru? Nejdříve první část té otázky. Nevěřím, že by utváření společné zahraniční bezpečnostní či obrané politiky mělo znamenat, že by se členské státy měly vzdát té své a oni by se ji ani nevzdali. Což ovšem neznamená, že se musíme omezit jenom na ty drobky. Co se snažím zde vyjádřit? Nutnost potřeby vytvořit něco, co bude založeno na společném evropském zájmu a co je třeba hájit a co je třeba prosazovat společnou evropskou strategii, kde ty různé národní politiky do toho mohou harmonicky zapadnout, což eh, bude to znamenat, že nebudou existovat iniciativy jednotlivých členských států? Ne nutně. Možná, že takový extremismus by ani dobrý nebyl, protože možná některé z těch iniciativ doslova potřebovat budeme. Když někdy budeme potřebovat nějaký náboj v té společné politice, potřebujeme společné nasměrování, společnou vizi, společné mm, činy, jednat eh, u záležitostí, na kterých záleží nám všem a dát se do toho společně. Co jsem tím chtěla říci. Například, čelíme krizi a musíme se dohnout na textu. Tak eh, najednou máme 28 zahraničních politiky a politik a společný minimální jmenovatel v současné době. Ono už je to něco, ale rozhodně to musíme posunout dál, protože na tom záleží našim vlastním občanům, občanům států, které nás obklopují když jsem řekla, že to bude můj první úkol, který si vezmu na svá bedra, tak jsem ti myslela, že to bude jeden z těch nejzákladnějších a nejsvízelnějších. Ale můžeme být hrdými, užitečnými Evropany, eh, takovými, eh, ke kterým budou vzhlížet občané jiných evropských sousedních států. Tím, jak budeme sami sebou a zároveň polit, konat společné úkoly. Paní Mogherini, paní kandidátko na komisařku, chci vás upozornit na to, že v celém světě přes 15 milionů lidí um, využívá opium a eh, veliké množství heroin a většina z nich eh, umírá na předavkování drogami a mnozí vyhledávají nějakou péči. Ve srovnání je to péče největší než u ostatních nemocí. Rovněž využívání injekcí při používání drog eh, vede k mnohým nemocem, nakaživým nemocem, například hepatitida, HIV a tak dále. 10 až 20 tisíc v Evropě umírá občanů právě z tohoto důvodu. Um, Rovněž průmysl ilegálního pašování drog má neblahý vliv na stabilitu bezpečí mnohých míst, včetně to, že eh, to znamená zdroj příjmu například povstalcích organizací a jiných eh, organizací eh, Afganistánu, které eh, se snaží rozvracet společnost. Jak chcete postupovat v té oblasti, která je eh, takovou metlou pro tolik společností? Ano, jedná se o jednu ze záležitostí, kde právě by bylo smysluplné spolupracovat. Spolupracovat rovněž v rámci komise, protože samozřejmě tam se to týká různých uh, kroků různých potenciálních iniciativ. A já se tady dotknu té záležitosti Afganistánu. To je rovněž další záležitost, u které jsem překvapena, že zatím se nikdo k ní nevyjádřil. To bude jeden z aspektů, kde budeme muset spolupracovat s novou afgánskou vládou. A pravděpodobně, či jistě se to za posledních 13 let nedařilo s úspěchem a bude to záležní dost klíčová. Ano, jedná se o destabilizaci i ty zdroje financování, i ten dopad na ostatní e, části světa. Tady je to dobrý příklad, kde musíme pracovat společně a nikoli pouze v Afganistánu. Samozřejmě podobné příklady najdeme i jinde ve světě. Ano, bude to součástí mé práce a pokud mě podpoříte, pokud mě zvolíte, tak se do ní pustím. Děkuji. Elmerik Sopra. Děkuji, pane předsedo, paní nominovaná vysoká představitelko. Pan Joe Biden, eh, viceprezident v Americe eh, na Harvardu, řekl, že eh, Spojené státy vnutili Evropanům sankce proti Rusku. Řekl vnutili. A já si pamatuji na to, co jste tak rozumně řekla na adresu Ruska, ale já se ptám, jak je to s tou prioritou transatlantického partnerství a e, logické rozšíření na to, rozšíření teď NATO, vztahy na to a rozší, e, logické rozšíření o Turecko, Azerbajdžán a tak dále. Takže asi by nás uklidnilo, kdybyste nás uklidnila, že skutečně budete představovat eh, zahraniční politiku mocné, nezávislé Evropě a ne eh, nějakého transatlantického bloku, kde dominantní roli hrají Spojené státy. Ano, určitě, to, hm, tak to budu jednat, pokud to nastane. A, hm, hm, a určitě Paní Laot to ví lépe než já. Malé upřesnění. Já jsem nikdy nehovořila o chování těchto zemí. Já jsem řekla, že politika rozšíření o země Balkánu, Turecko a tak dále, takže prozatím eh, asi by to nemělo smysl ale pokud jde o zbytek, tak máme dobré eh, partnerské vztahy, vztahy soused, sousedství a určitě vůči každé zemi musíme eh, vystupovat odlišně a pěstovat tyto vztahy. Pokud jde o slova pana Bidena, já jsem byla udivena jeho slovy, protože my jsme spolupracovali eh, ne s Bidenem, ale tedy my, Evropané, jsme spolupracovali v rámci dialogu který jsme vedli nejenom se Spojenými státy, ale i s jinými zeměmi, které e, přijali stejný postoj, tedy sankce vůči Rusku, ať je to Japonsko, Kanada a další země, které přijali podobné rozhodnutí. A e, šlo o to, abychom se skoordinovali e, mezinárodně, globálně ale mm, z přímé zkušenosti, mm, jakožto italská ministrině, tak rozhodnutí Evropské rady nikdy nebyla snadná, ale e, vždycky byla autonomní, nezávislá a vycházela z evropské diskuze. A je, to musím zde zdůraznit. Já toto beru jako věc normální. A tak toto bude. Jinak to být ani nemůže. Toto mm, bylo samozřejmě těžké rozhodnutí pro řadu vlád, řady zemí, ale opakuji, vždy, vždy to byl výsledek našich společných úvah mezi námi. A hodnota, tedy evropská jednota, v tomto byla zásadní. Gil. Děkuji, pane předsedo. V úvodu jste hovořila o Asii také. Souhlasíte, že silné vztahy s Ázií jsou zásadní pro Evropskou unii a to nejenom proto, že Asie představuje víceméně 60 evropské, tedy světové populace a um, velké HDP, a to se ještě bude zvyšovat vzhledem k těm ekonomikám, které v regionu se eh, rychle rozvíjí a rostou. Zároveň Azie i mm, je útočištěm řady hotspotů, které mohou eh, dát vzniknout konfliktů, které se mohou přelit jinam. A, mm, takže já mám tři věci na vás. Víte, za prvé, máme novou vládu v Indii, kterou vede pan premiér Maudy a eh, Evropská unie možná ani nebude důležitá pro jeho program a e, setkání s prezidenty Číny, Japonska, e, Číny, to jsou jeho priority. A když se podíváme na vaši odpověď, tak uplynulo deset let od strategického partnerství s Indií, které mělo nést určité výsledky. A pan předseda přerušuje. Děkuji. Ano, já myslím, že vztahy s Ázií budou strategické pro Evropskou unii a výzva je v tom ukázat Ázii, že pro ně vztahy s námi budou také strategické. Tady eh, samozřejmě mm, tam je pro nás velká konkurence, takže my musíme společně Eh, tomuto věnovat velké úsilí. Azie je kontinentem, kde i parlamentní diplomacie může sehrát významnou roli a je třeba, abychom my pro ně byli důležití, stejně jako oni mohou být důležití pro nás. A teď k Indii. Domnívám se, že fakt, že máme novou vládu v Indii, která, jak to vypadá, se hodně eh, Eh, zaměřuje na navázání vztahu se zbytkem světa, tak je to příležitost, především teď, když máme i nové vedení v Evropě, aby bychom měli využít tuto příležitost a posílit vztahy s nimi. Eh, Pan, parňo, paní vysoká představitelko, Alžírsko-marocká hranice je zavřená od roku 1994. Napětí mezi těmito velkými subjekty Magrebu se nezlepšují. A vzhledem k této blokaci tedy nemůže vzniknout žádná magrebská spolupráce, spolupráce zemích Magrebu, která eh, by byla ku prospěchu obyvatelům na jich od moří, tak i na severostředomoří. A mm, výsledek je velice hořký, zde tedy dochází k zablokování a každý rok více než eh, přijdou více než o 2 procentní body HDP kvůli tomuto a eh, konflikt západní eh, Sahary, to také je další eh, problém. A já se ptám, paní představitelko, jak Evropská unie může pomoci vyřešit tento konflikt, konflikt a tak i, aby došlo k udržitelné konsolidaci mezi Marokem a Alžírskem. A jak tedy i tedy e, pomoci tedy vybudovat tedy e, tyto arabské vztahy, které mohou být už tou platformou a jak, jak vidíte naši roli v zemích Magrebu teď právě v tomto okamžiku, kdy konec. Za to nemohu já. To je německá flexibilita. Ovám se. To diplomat. It's result orientated. Omlouvám se. Já si... Otázka je skutečně velice vážná. Já se omlouvám za tento ano, je to trochu paradox, že ten nejméně integrovaný region je region Mag- zemí Magrebu. Je to region, kde bychom potřebovali regionální integraci. A třeba když se podíváme na, eh, tu, na Libii a vztahy se sousedními zeměmi, tak tam hm, jsme eh, pracovali na formátu, který byl těžko dosažen, to je těch eh, ten formát. Ten, eh, a vidíme, jak je to důležité. A samozřejmě jsou zde bilaterální problémy. A co může tady udělat Evropa? Za prvé může podporovat úsilí Spojených národů eh, nalézt eh, udržitelné komplexní politické řešení konfliktu v západní Sahaře využít eh, ty různé eh, regionální formace, které máme, tedy a na této platformě spolupracovat, protože tím se hodně věcí usnadní a potom pracovat na bilaterálních vztazích, které máme buď tedy s Alžírskem nebo s Marokem a vyslat jim signál, že mm, stojí za to spolupracovat. Také se domnívám, že bez regionální spolupráce, reálné, eh, těžko se nalezne skutečné řešení libijské krize. A tady bude třeba, abychom si dali ještě na čas, abychom si vyměnili názory a jsem přesvědčena, že to bude mm, agenda číslo jedna v příštích letech i pokud jde o, protože tady je ve hře i naše bezpečnost a stabilita. Děkuji. Zmínil jste se, že eh, ještě nevyužíváme Lisabonskou smlouvu eh, v plném rozsahu. Moje otázka zní, jak chcete zajistit, aby členské státy vyjadřovaly lépe své přání, například v oblasti rozvoje strukturované spolupráce. Jak se chcete zasadit o to, eh, to, že v Lisabonské smlouvě se počítá s posílením například zbrojní politiky, společné obrané politiky a jak chcete udržet ten technologický vývoj a výrobu v Evropě. Hovořila jste i o technologii, jak zajistíte, aby eh, běžné projekty eh, agentury dokázaly se chovat originálně a aby nahradili úspěšně členské státy, které by se odpojily od toho, že už to nebudou zdvojovat. A Afrika, jak chcete další strategický dialog vést v oblasti bezpečnosti, který povede k Bílé knize pro eh, obranu a jak chcete postupovat v Africe v oblasti eh, samostatnosti eh, státu a Um, Asi se mi nepodaří vše zodpovědět uspokojivým způsobem. Nejdříve strukturovaná spolupráce, jak jste si možná všiml, jedná se o něco, co už je zmíněno v mých písemných odpovědích. Tam mám v úmyslu využít těchto pěti let, které mám k dispozici. Nejdříve, abych zjistila, zda už ty přestupní podmínky máme, se kterými se ve smlouvě Lisabonské počítá a pak, jak je prosadit a využít. Je to sensitivní záležitost, ale pokud už máme tu živnou půdu, tak k mým úkolům bude patřit to dále rozvinout a proskoumat ta obraná agentura. Sdílím zcela váš přístup. Je tam obrovský potenciál a na mě by bylo spolupracovat s ministry, s ministry obrany. E, to budou právě členové toho orgánu, kterému budou předsedat, to bude ta agentura pro obranu a jak tam e, se dohodneme, jak konkrétně posouvat dále společně a hned v prvním měsíci mého mandátu se sejde v listopadu Rada pro bezpečnost, pro obranu tedy, dochází tam k určitých změnám v té agentuře pro obranu na začátku příštího roku a zatím dnes ještě konkrétní záležitosti nemám. Rovněž za dvě minuty bych je asi srnovala těžko, ale rozhodně to patří k mým prioritám. Eh, něco, kde eh, to chci eh, trochu změnit ve srovnání s minulostí, je plně rozehrát tu úlohu v oblasti obrany a strategie v oblasti bezpečnosti. Hovoříte o případném dokumentu. Já jsem předtím už v minulosti říkala, že v současné době před vás nepředstupuji s jasnou představou toho, zda se musí zrodit nějaká dokumentace k té strategii, zda by to mělo být bílá kniha, kterou si pak otevřeme, nad kterou si eh, posedíme, abychom si to promysleli. Zda se tedy bude jednat o určitou reflexi, která nás bude inspirovat, nebo uh, Eh, jakou podobu to bude mít, to nevím, ale rozhodně eh, s vámi sdílím to, že potřebujeme něco. Děkuji, pane předsedkyně. Eh, vážená paní designovaná vysoká představitelko. Vážíme si vaši angažovanosti za a mm, náboje v oblasti nové strategické koncepce a určitě vás podpoříme. A nyní, když se podíváme na Střední východ a to, jak tam řádí všude eh, krize, tak eh, opravdu ta krize eskaluje, což znamená vážné problémy i pro naše evropské například zdroje eh, energetické a i pro evropskou bezpečnost. Po posledním letě došlo v podstatě k snad nejvážnější etapě krize a vy zřejmě budete na konferenci dárců v Káhyře, příští měsíc a já vítám to, že jsem od vás uslyšel, že Evropa by měla být hráčem a nikoli sponzorem v tom regionu. A jak vypadá vaše strategie u těch mírových jednání a jakou strategii si představujete, budete moci uplatnit, tak abychom se konečně dočkali míru na Středním východě. A to vše mám zvládnout za dvě minuty, říká paní Mogherini. No, za prvé, musíme tam být přítomní, protože po prvé, co jsme svědky toho, jak se to vyvíjí, tak všechny strany si přejí, abychom tam byli. Jak vnitřně v rámci palestinských kruhů mezi Izraelci, ale i egyptiané, jiní regionální aktéři se na nás obracejí, chtějí nás tam vidět, takže zdá se, že e, konečně se dočkáme takové klíčové úlohy toho facilitátora. Já se domnívám, že jak ten mírový proces a to vyjednávání se táhnou a protahují, tak nyní už se musíme soustředit na tu politickou vůli. Technická řešení je k dispozici. A nyní jde o to, zda tam bude přítomná jak politické vůdcovství, tak ta politická vůle. A to v obou těch oblastech. Proto jsem přesvědčena, že naše úloha by mohla spočívat například v tom, jak budeme vyvíjet e, tlak, politický tlak. My tam jsme velikými donátory, takže budeme-li mít příslušné pobídky, tak bychom mohli zkusit dotlačit lídry k určité politické vůli a dočkat se toho, že si sednou ke společnému stolu. Nejprve musíme připustit, aby palestinská, um, palestinská samozpráva vládla v Gaze a doufám, že e, ve čtvrtek za týden tam bude ta e, koaliční vláda palestinské zprávy se poprvé uh, Eh, sejde na zasedání gazet, to bychom měli podpořit a právě takovéto záždosti bychom měli usnadňovat, umožňovat. Evropská unie může dát palestincům k dispozici mnoho nástrojů k tomu, jak vládnout v Gaze, jak eh, například eh, kontrolovat i výstavu, která by neměla tedy ta výstava toho státu by neměla se ubírat nesprávným směrem, protože na tom záleží i Izraeli všechny nástroje, které budeme moci prosadit, abychom dosáhli něčeho, už máme a nyní musíme se soustředit na tu politickou vůli, protože krize, které jsme byli svědky v letě, ta v podstatě neustále připomíná všem stranám, že už nelze se vrátit tomu statu quo, jaký byl a musíme se pohnout pouze kupředu. Děkuji. Paní Mogherini, nejdůležitější strategické vztahy EU jsou s USA. Především teď, jak jste říkala, v mezinárodním kontextu, který je tak obtížný. Tento vztah s USA bude ještě pevnější, když eh, dopadnou jednání TTIP. Jak si představujete budoucnost těchto jednání? Na druhé straně, co uděláte pro to, abyste dosáhla toho, aby si Washington myslel, že Evropská unie není jen relevantním obchodním a ekonomickým aktérem, ale také politickým aktérem? A za druhé, jsem velmi rád, že chcete věnovat privilegované místo vztahům s Latinskou Amerikou. Je to důležité ekonomicky relevantní území, kde se vedou integrační procesy a navíc jsou to země, alespoň z většiny, se kterými sdílíme demokratické hodnoty a navíc tam roste čínská přítomnost. Jak si myslíte, že bude vypadat ten summit se Selakem? To bude důležitá věc. A potom také mm, považuji za důležité, že věnujete pozornost vztahům našim, s našimi sousedy ve Středomoří. Děkuji. Myslím si, že vztahy z USA jsou strategické, jak jsem říkala, především z politického hlediska. To je ten slavný vtip o telefonním čísle. Myslím si, že abychom plně uplatnili veškerý potenciál našich transatlantických vztahů, tak právě toto potřebujeme. Před rokem, rokem a půl byla v Evropě vlna paniky kvůli tomu, že nás členské státy opouštějí a obracejí se do Tichomoří. A po roce znovu hovoříme o centrálním výzmu, významu transatlantických vztahů a na to, protože máme problémy na evropském území z hlediska bezpečnosti, ale nejen to. Myslím se, že je důležité, abychom měli zralý vztah se svými partnery. Nebylo správné oddávat se panice, když eh, plným právem Spojené státy začaly věnovat pozornost také Tichomoří. Nesmíme zapomínat, že se musíme společně věnovat záležitostem ve světě. Já to vidím tak, že Evropská unie a Spojené státy společně se mohou obracet i na jiné části světa, že mohou společně řešit velké globální výzvy, například, glob, například migrační toky, lidská práva, klimatické změny a celou řadu dalších sektorů, kde je to partnerství zásadní. To společné úsilí například v boji proti viru Ebola. Může být velmi užitečné vyměnit si názory. Pokud je o jednání o TTIP, víme, že se tomu věnuje velká pozornost. Já jsem přesvědčena, že to může být strategický nástroj nejen obchodní, ale i zahraniční politiky. Vím také, že je zde taková úzkost, ta snaha o to, aby to byla dobrá dohoda a já si myslím, že máme dost času na to, abychom vyjednali TTIP tak, aby to byla dobrá dohoda. A já na to budu dbát. A pan Juncker ve Štrasburku v červenci hovořil o TTIP eh, a podle mě jeho slova platí nejen jakákoliv dohoda, ale dobrá dohoda za velmi přesných podmínek. A a chci využít také této příležitosti k tomu, abych řekla, že si myslím, že je důležité, aby parlament byl vždycky plně informován o všech našich krocích. Marie. Paní Aliot Marie. Děkuji, pane předsedo. Paní Mogherini. Čtyři. Státy Saudská Arábie a, a další státy dohody v zálivu se účastní vojenské koalice a to je důležité ze strategických a psychologických důvodů, které jste už uvedla. Mě by zajímalo, jak hodnotíte potenciál těchto strategických partnerů v oblasti bezpečnosti a obrany, jak v regionu v širokém smyslu, tedy na Blízkém východě, ale také ve vztazích s námi a jaké osy eventuálního rozvoje vidíte? Rada spolupráce eh, států zálivu je pro nás důležitým strategickým partnerem. Evropská unie navázala bilaterální vztahy díky dohodě o spolupráci z roku 88 eh, s těmito státy, ale od té doby byly uzavřeny také dohody o volném obchodu. Jak chcete oživit toto partnerství a v kontextu energetické krize, jak vidíte vývoj vztahu mezi Evropskou unii a těmito státy? Děkuji. Děkuji. Můj pohled na účast těchto zemí v koalici je ten, že abych eh, to neviděla jako vojenskou koalici. Spíše bych řekla jen koalice, protože není pouze vojenská. Jsou zde země, které jsou součástí koalice a přitom tam neprovádějí vojenské operace. Nicméně jsou tedy součástí koalice. A já, já jsem hovořila s generálem Allenem, který je v těchto dnech, myslím, v Iráku a který má mandát od koalice a který říkal, že je nutné nejen vést efektivní vojenské akce, ale také a především pracovat na jiných aspektech, především pokud jde o financování a také na politické a ekonomické úrovni a na poli humanitární pomoci. Myslím si, že účast zemí zálivu je velmi cená, velmi důležitá protože si myslím, že je to příležitost eh, k tomu, aby se změnila regionální dynamika. Není to jednoduché a vidíme to už nyní. Vidíme, jak je to opravdu těžké, protože každý má jiné zájmy a každý pracuje trošku jiným způsobem. Ale účast těchto zemí v koalici jasně ukazuje, že je to problém, kterému musí čelit země regionu. A myslím si, že je to také velmi užitečné k tomu, abychom jasně vyslali signál, že to není třetí fáze našeho konfliktu. Není to Irák 3, není to střed civilizací, není to kontrast mezi kulturami nebo náboženstvími, ale jsme všichni na stejné vlně, máme stejnou strategii boji proti teroristické organizaci. Pokud jde o obnovení partnerství se zeměmi zálivu, já jsem zastupovala Katrin Eštonovou jako ministrině za italské předsednictví na zasedání se zeměmi zálivu a tam už jsme začali diskutovat o tom, jak oživit naše partnerství také na ekonomické a obchodní úrovni. Now we try for the last two questions to keep the time. A nyní se zkusíme dodržet čas na posledních pár otázek. Tony Kellem, paní vysoká představitelko, kandidátko, co na mě udělalo opravdový dojem je, že opravdu chcete se pustit do zahraniční politiky v komplexním smyslu, ale kde jste mě ještě nepřesvědčila, je váš přístup k Putinu. Eh, Putin si zdá, diktuje podmínky, dělá si, co chce, nám se nedaří ho zastavit, ani účinným způsobem na něj působit. Nezdá se, že nastal čas už opravdu razantně odsoudit jeho metody, to, že hájí takzvané spoluobčany v zahraničí tím, že militárně um, zaútočí a to, že jsme připustili tu situaci a že on ji vlastně spáchal. Za druhé, um, obhajoba Ukrajiny, jak můžeme zdůvodnit um, to, že nedodáváme zbraně zemi, která se oprávněně brání, zároveň agresorovi prodáváme letadlové lodě. Pokud to neporušuje evropské principy solidarity, tak co pak by to tedy mělo být? Děkuji vám. Tady si myslím, že nejen já, či někteří z nás, ale všichni od začátku krize jasně hovoříme kdo je zodpovědný za rozpoutání té krize a jak je nebezpečná nikoli pouze pro Evropu, ale i pro celý svět, totiž násilná změna hranic. A to v podstatě je u základu všech rozhodnutí, ke kterým jsme přistupovali za poslední měsíc. Takže tady si jasně musíme říci, nikdo z nás nemá pochybnosti. Ať už patříme k jakékoliv politické frakci, či jsme jakéhokoliv osobního přesvědčení, že totiž okupace okupace jiné země, zabíraní jiné země, násilná změna hranic, obsazování jiné země svými vojenskými jednotkami, že to vše e, znamená porušování mezinárodního práva, mezinárodních zásad útočí to na srdce naší spolupráce. A nyní otázka zní, jakým způsobem jsme schopni Putina účinně zastavit. A k tomu si myslím, že by stálo za to zahájit opravdovou hlubokou důslednou diskusi, zejména s našimi eh, přáteli na Ukrajině. Pro mě recept spočívá v té spolupráci s Ukrajinou, protože to jsou ti, kteří tam u toho jsou, kteří s tím konfliktem musí nějak zacházet, zvládat ho a pro něž jimž chceme pomáhat ten konflikt zmírnit, případně zastavit. My jsme přistoupili k sankcím, ano. Byly ty sankce účinné, měly dopad na ruské hospodářství, ano. Ano, měly. Rozhodně já to vidím tak, že ruská ekonomika už začíná na to scházet už tím trpí. Takže pokud se tážeme, zda jsou účinné z pohledu ruského hospodářství, tak ano, ale pokud jsou účinné z pohledu um, rozhodování ruských činitelů, no tam je velký otazník. I z naší strany, i na Ukrajině se všichni tážou. Co s tím? Je třeba ještě dále pracovat na politických řešeních, takže já bych to viděla tak, podporujme pana prezidenta Porošenky, dohodněme s nimi, k jakým dalším krokům přistoupit. Děkuji, říká předseda. Alois Peterle, prosím. Dobrý večer, paní kandidátko na komisařku. Já jsem poslední řečník a Přál bych si, abyste byla nikoli pouze vysokou, ale rovněž mocnou, silnou představitelkou. Zmínila jste se o západním Balkáně. V čem budou spočívat vaše priority eh, při spolupráci s panem komisařem Hánem, abychom skoncovali s asymetrií, tou tichou asymetrií? Ehm, souhlasíte s tím, že pokud je nějaká kandidátská země hot připravena, tak by se s ní jednat mělo. Hovořila jste i o Turecku, zmínila jste i Indii. Mohla byste nám říci více, eh, k čemu byste chtěla přistoupit, abychom prohloubili spolupráci s Indií, kterou já nahlížím jako na stále důležitějšího partnera pro EU, no a podobně nahlížím i na roli Japonska. Děkuji. Eh, k Balkánu. Děkuji, že právě poslední otázka se zmiňuje o tomto regionu. Nebylo by férové mít na Balkáně jedinou prioritu, protože přidaná hodnota eh, Evropské unie a eh, toho mm, přidružení je, že je to založeno koncipováno regionálně. Ono je a mělo by být jednoduché eh, cestovat i mezi těmi státy západního Balkánu a zároveň je v současné době jednodušší se rozjet některého z těch hlavních měst do Frankfurtu nebo do Vídně. Takže pokud tam jim nepomůžeme pokročit, tak to nebude mít celý význam. A e, tam ještě je toho hodně, ale samozřejmě je tam mnoho situací, na které musíme různě. Priorita číslo jedna je eh, Bosna Hercegovina po volbách a, a ujistit se, že tam ten kompakt bude implementován jednání mezi Srbskem a Kosovem. To je další věc. E, technicky pokračují a zdárně, ale politicky musíme oživit, jakmile bude nová vláda v Prištině. Albánie. To je zcela jednoznačná šance na mm, prosazování reform. E, Černá hora je samozřejmě první na seznamu a bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Tam politická vůle pro řešení toho se musí nalézt jako první. A doufám, že jsem ani na jednu z těch, na jeden z těch států nezapomněla. Turecko. Eh, o Turecku už jsem se zmínila, zmínila jsem se i v mých slovech na zahájení, jak by to mělo pokračovat v tom rozšíření. Měla by EU být připravena, když jsou připraveni oni? Měli bychom být připraveni společně ní odpověď. Opravdová výzva spočívá v tom, mít tu politiku takovou, aby ty reformy fungovaly v praxi, aby se dali prosazovat, aniž bychom se vyvyšovali či s nimi zacházeli um, jakoby paternalisticky. Musíme jim pomoci v tom, aby oni viděli nutnost těch reform. A tak dochází